Good afternoon. Please be seated. We had a busy morning session in the Libre Committee. Dobrý den, budeme pokračovat. Budeme nabitý program i odpoledne. Měli jsme dnes dopoledne velmi zajímavý panel a stejně tak to platí i pro dnešní odpoledne. Jsou to body 2 a 3, je to zvláštní slyšení s velmi zajímavým názvem Evropská strategie pro boj s korupcí a organizovaným zločinem, posilování nástrojů a zlepšování spolupráce mezi relevantními aktéry. Nejprve mi dovolte, abych vám připomenul, a je mojí povinností vám to říct, že dopady korupce a organizovaného zločinu jsou velmi rozšířené A prakticky žádný členský stát Evropské unie není korupce prostý. Představuje to hrozbu bezpečnosti, zpomaluje to hospodářský růst a má to také eh, určité společenské dopady, protože to podkopává důvěru ve veřejné instituce, demokracii, vlády a Korupce se vyznačuje mnoha formami, které se liší stát o státu a škodí Evropské unie jako celku, nejenom jednotlivým státům. V posledních letech Evropská unie přijala několik důležitých legislativních nástrojů na zlepšení boje proti korupci a organizovanému zločinu. Jde například oblast veřejných zakázek, boj proti praní špinavých peněz, nařízení o zřízení úřadu Evropského veřejného žalobce. A my u této příležitosti také budeme mít možnost si vyslechnout eh, hlavního představiteli tohoto úřadu, paní Lauru Kvesi, kterou tady také vítám a doufáme, že váš úřad bude úspěšný v boji proti všem formám korupce a organizovaného zločinu a že naplní očekávání, která jsou spojována s tou legislativou, kterou jsem před okamžikem uváděl a doufáme, že v blízké budoucnosti se podaří také rozšířit působnost tohoto úřadu. a že to bude odpovídat článku 86 smlouvy o fungování Evropské unie, protože ten zahrnuje boj proti přeshraniční zločinnosti, což je přesně v působnosti vaší instituce. Nicméně Evropská unie přijala také celou řadu dalších opatření, nejenom eh, dělení a strategie, proto, aby se posílil boj proti eh, korupci, Například to byla zpráva o boji proti korupci z roku 2014. Tato zpráva zavedla vlastně monitorovací mechanismus pro všechny členské státy o těch opatření, která jsou přijímána v této oblasti na národní úrovni ve všech členských státech. Bohužel ale tento mechanismus byl pouze použit jednou a až dosud nevznikla komplexní protikorupční strategie. A úkolem dnešního slyšení je posoudit, jak eh, je to nezbytné a co všechno můžeme dělat proto, abychom zlepšili přeshraniční spolupráci a zaplnili mezery, které v této oblasti přetrvávají a jak zajistit, aby dohled na touto oblastí byl lepší. A teď mi dovolte, abych zahájil první část tohoto slyšení. Chci se zaměřit zejména na výzvy, které eh, ještě máme v eh, tom legislativním rámci. Jde o to, jak přijmout celoevropskou komplexní strategii pro boj s korupcí a zločinem. A nejprve si vyslechneme pana Olivieho Onideho, který má na starosti v Evropské komisi migraci. Potom bude hovořit pan Ebner z Europolu. Poté vystoupí pan Klaus Mayer Cabry, což je viceprezident Eurojustu. A potom právě paní Laura Kevesi, evropská eh, veřejná žalobkyně. A na závěr slovo dostane pan Ernesto Savona, profesor kriminalistiky a ředitel Transcrime, což je organizace, která se zaměřuje na přeshraniční zločinnost. Bude potřeba ale dodržet načasování tohoto slyšení, aby co nejvíce členů našeho výboru mohlo vznést otázky. Takže prosím, nepřekračujte ten čas, který vám byl vymezen. Nejprve bude mluvit eh, pan Olivier Onidy a má k dispozici 10 minut. Pan Onidy je zástupce generálního ředitele pro DG Migration and Home Affairs z Evropské komise. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Lopezi Aguila. Děkuji také za tu iniciativu uspořádat toto zásadní slyšení. Děkuji eh, za všechnu dosavadní práci. A také děkuji za to, že jste zmínil všechny ty legislativní nástroje a strategie, ale co je nejdůležitější, je právě to, co je obsahem těchto strategií. A teď eh, k tomuto tématu, tedy korupce, organizovaná, organizovaný zločin. Tady já bych viděl asi čtyři hlavní osy, kde společně s podporou parlamentu bychom se mohli pokusit věci posunout ku předu a zlepšit ten celkový eh, režim, který máme k dispozici pro to, abychom bojovali s těmito jevy, což jsou asi nejvážnější hrozby, se kterými se musíme potýkat. Ta první osa se týká modernizace stávajícího právního rámce, který v Evropské unii mám a který vlastně postihuje tyto skutky. Ta stávající úprava už je velmi eh, stará, z roku 2008 a vlastně vůbec ani neřeší harmonizované definice těchto eh, skutků. A například ani neupravuje tu spolupráci se zločineckými organizacemi. A naše orgány v trestné, eh, činné trestném řízení ti mají stížené stíhání těchto eh, trestných činů, když jednají eh, v tom přeshraničním kontextu. Takže naším prvním úkolem je modernizace toho právního rámce. Už jsme byli svědky toho, jak boj proti terorismu je důležité mít eh, jednotnou, jednotný výklad těchto jevů s tím, že je to obecně akceptováno a ty definice jsou společné pro všechny a o toho se odvíjí příslušné nástroje. Druhá osa se týká rozšiřování eh, těch možností pro provádění finančního vyšetřování. To je ten známý princip follow the money, tedy sledování peněžních toků, kde je potřeba eh, také připomenout důležitost práce, eh, která tady byla přijata během předchozího legislativního období. Pořád přetrvává řada mezer, například tom, že je potřeba doplnit eh, tento mechanismus, aby naše justiční a policejní orgány měly plný přístup k eh, registrům bankovních účtů, a to eh, v celoevropském měřítku. Už byly prezentovány ty výsledky technického hodnocení, to je k dispozici od září a my bychom teď rádi přikročili k následným krokům. Další dimenze, která je možná ještě důležitější, je možnost eh, mrazování aktiv, ale také možnost vymáhání eh, zisku z trestné činnosti. Máme proto příslušné instituce. Od příštího roku také budeme mít eh, vzájemné uznávání těch příkazů k mrazení a konfiskaci takových aktiv. Co nám ale ještě pořád chybí, jsou národní orgány, které by měly mít přístup k těm informacím o z těch nejdůležitějších zdrojů a dále jsou to ty možnosti zmrazit velmi urgentně tato aktiva a v souvislosti také se studií, která byla nedávno prezentována, bychom rádi postihly ty nedávné vývoje v zemích, jako je Itálie velmi nedávno, nebo i v Německu, abychom zjistili, do jaké míry by šlo i na evropské úrovni zavést rámec, který by umožňoval provést eh, zmrazení nebo konfiskaci aktiv i bez soudního eh, rozhodnutí, což by mělo velmi zásadní dopad, protože bohužel dnes se nacházíme v situaci, že pokud se nám podaří Eh, si opětovně získá přibližně 1% toho celkového objemu nelegálně eh, získaných prostředků, tak eh, tím vlastně v průběhu toho procesu dáváme dostatek času zločineckým organizacím, aby ty peníze ukryly někde jinde. A to musí skončit, musíme být efektivnější v tom, jak, je, jak jim co nejvíce ublížit nebo je odříznout od přístupu k financování. A na závěr Komisařka Johnson už na to také upozorňovala. Máme teď trochu nový pohled na oblast eh, obchodu s drogami. To eh, trochu uniklo, nebo není to tak eh, důrazně zastoupeno v té strategii proti organizovanému zločinu. To se musí napravit, ale dnes to představuje pravděpodobně největší ilegální trh. A ukazuje to i nedávná zpráva monitorovacího centra Europolu, že to je největší eh, ilegální trh v Evropské unii, ale je to pravděpodobně také oblast, která má nejzásadnější ničivé dopady na společnost a ekonomiku. A proto bychom chtěli poskytnout eh, té instituci, která tuto oblast má na starosti, tu monitorovací středisku, možnost lépe monitorovat například nové látky a také možnost pravidelně eh, vyhodnocovat národní politiky v této oblasti. To všechno samozřejmě souběžně s dalším posilováním agentur, jako je Europol a Eurojust. Co se korupce týče, a tím už eh, končím, Tady je potřeba poznamenat, a za to jsme velmi vděční, že eh, dnes eh, řešíme oba tyto jevy eh, společně na tomto slyšení. Jde o to, že dnes ten hlavní způsob, jakým fungují tyto zločinecké organizace, organizace FU, je to, že používají korupci k dosažení svých cílů. A proto je to pro nás důležité. Eh, bude potřeba posílit naši protikorupční eh, politiku. My už jsme také boj proti korupci zahrnuli do ekonomického semestru. To je takzvaná ekonomická reakce na tu potřebu být efektivnější a pomoci členským státům eh, se vyrovnat s těmi ekonomickými opatřeními, které musí v této oblasti přijmout a také se chceme více zaměřit na právní stát, což by nám mělo umožnit eh, vytvořit eh, komplexní systém monitoringu v té celkové oblasti právního státu, což by mělo pomoci doplnit ten eh, ekonomický aspekt věci. Tedy kromě toho ekonomického aspektu mít je velmi silný eh, velmi silnou právní eh, stránku věce a dále jde o zlepšování mezinárodní spolupráce. Například máme teď statut pozorovatele v Radě Evropy, ale myslíme si, že, myslíme si, že i ve spolupráci s Evropským parlamentem a s Radou bychom měli přistoupit k revizi eh, toho systému OSN, který v eh, boji proti korupci máme. Děkuji, pane Onidy. Děkuji vám také za to úsilí respektovat řečnickou dobu tohoto, této naší první části dnešního zasedání, aby nám zbyl čas i pro tu druhou část, takže prosím, toto mějte na paměti. A nyní bych rád předal slovo panu Ebnerovi, který je zástupcem výkonného ředitele Europolu. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Rád bych v první řadě o, chtěl omluvit našeho výkonného ředitele, ten se dnes nemohl do, dostavit, takže ho tu dnes zastupuji. Já jsem nastoupil do mé funkce před několika týdny v Europolu, takže tímto bych chtěl také poděkovat členům výboru Libe za to, že mě podpořili. Byl jsem tu na počátku září na slyšení, kde jsem tedy získal vaši podporu a díky tomu tedy mohu dělat tuto svou práci. No a nyní tedy k tématu proč si Europol myslí, že je zapotřebí mít řádnou strategii proti zločinnosti a korupci. Tady se dostanu okamžitě k našemu hlavnímu základnímu předpokladu, tedy, že musíme mít řádné hodnocení organizovaného zločinu na úrovni EU Tyto informace se samozřejmě pravidelně aktualizují a tímto získáváme výtečný nástroj, abychom měli povědomí o tom, jaká je situace v členských státech, jak příslušné orgány postupují a také, jaké je to propojení s evropskými agenturami, které jsou do toho tématu zapojeny a tím získáváme opravdu dobrý obrázek o tom, co vlastně všechno můžeme vědět o organizovaném zločinu a možných hrozbách. A chtěl bych ještě zdůraznit, že z toho, co víme, skupiny organizovaného zločinu od roku 2013 až 2019 zvětšily počet z tří tisíc a několik stovek na několik, na více než pět tisíc a několik stovek, to znamená téměř 50% nárůst. Samozřejmě, že vždy eh, využívali nejrůznějších nástrojů, jsou orientovány, řekněme, na mezinárodní působnost a ty zisky z této činnosti překračují 100 miliard eur, což je samozřejmě ještě velice skromný odhad. A pak je třeba také zmínit to, co řekl pan Onidy, ta míra konfiskaci asi dosahuje nějaký, pouze jednoho procento, takže to je velká výzva hned na počátku této práce, k tomu se ještě dostanu. Pan Onidy také zmínil, že jednou z těch velkých výzev pro celou tuto oblast, a ostatně to zaznělo také na zasedání e, policejních vysokých činitelů, to je tento černý eh, trh eh, v roce 2019, a pardon, eh, trh s drogami Zase tyto částky dosahují každoročně přes 4 miliardy eur a tady nejde samozřejmě jenom o ty finanční prostředky. Každoročně je to několik 800, 8 tisíc úmrtí z důvodu vysoké dávky drog. Například, když se zaměříme na Švédsko, za prvních 10 měsíců v tomto roce tam došlo k nějakým 270, 270 e, situacím se střelnými zbraněmi, kdy několik desítek lidí nakonec zemřelo a byly do toho také zapojeny drogy. Pak je to oblast technologie v rámci organizovaného zločinu. To je velká výzva. Samozřejmě, že e, e, všechny ty přístroje, které požívají, jsou zašifrovány, no a to, co je konfiskováno, musí být znovu rozšifrováno a abychom měli my přístup k těm informacím, abychom mohli provádět samotné vyšetřování. 5G to také může být velká výzva. Na jednu stranu přináší velké příležitosti, ale také musíme říct, že policejní orgány na národní i evropské úrovni v tom vidí velké výzvy, aby i v budoucnu tedy mohli získávat přístup k informacím a dále vykonávat vyšetřování. A pak ohledně těch technologií, jednou s tou hybnou silou pro organizovaný zločin v rámci kybernetického zločinu, to je často propojeno také s sexuálním zneužívání dětí. Když se zaměříme na zprávu Národního střediska pro pohřešované eh, děti, tak odhadují situaci takovou, že v 18 členských státech byla zaznamenána navýšení té dětské pornografie o nějakých 300% a to zase díky šíření a možnostem internetu. No a když se zaměříme tedy na tyto situace, na ta eh, šetření, tak tady také vidíme nejrůznější možnosti, jak naši policisté mohou eh, kriminalisté eh, vyšetřovat tyto věci a jak postupovat případ od případu. Máme tu například i studii na nizozemské banky, třeba v Amsterdamu zaznamenali 25 procent eh, realitních nákupů bez eh, hypotéky. Takže to neznamená, že všechny tyto případy se týkaly zločinců, ale mohou do toho být zapojeny tyto organizované zločinné skupiny. A to pak vede také k tomu, že pak eh, si lidé v těchto velkých městech nemohou do, umožňovat vůbec nakupovat nemovitosti. A organizovaný zločin, tak to samozřejmě, nebo jeho dopady samozřejmě mají vliv nejen na samotné občany, ale pak na samotnou práci tedy policejních orgánů. A nyní bych tedy chtěl změnit, proč si Europol samotný myslí, že potřebujeme celoevropskou strategii pro organizovaný zločin. Máme tu hodnocení za rok 2017 týkající se eh, hlavních eh, priorit. Z toho vzešlo, že potřebujeme holistický přístup pro boj proti korupci. Je třeba si řádně stanovit priority, tedy ty hlavní oblasti eh, trestné činnosti. My si nepřejeme něco klas stranou ztrácet ze zřetele, musíme se soustředit na ty hlavní priority a potřebujeme mít tedy i um, proto um, legislativní podporu, ale také musíme uh, dokázat hledět tak trochu dále a uvědomit si, že to mohou být nové výzvy. Například jeden důležitý úkol, kterým byl pověřen Europol, je právě tato schopnost tak nějak předvídat a pokrývat ta prázdná místa s výhledem do budoucna. Máme tu proto i příslušné středisko, které bude zavedeno v Itálii. No a pak v neposlední řadě je to otázka zdrojů, zdrojů, které jsou poskytovány agenturám i tedy Europolu. Pokud máme jasně identifikovat prioritu a mít jasno v tom, čemu se tedy konkrétně budeme věnovat prioritně, tak musíme nezbytně hovořit také o tom, jaké prostředky máme k dispozici a chtěl bych tady zdůraznit, že pro organizace jako je Europol je důležité, jak budou probíhat ta jednání ohledně víceletého finančního rámce v nadcházejících měsících. A také bych tady znovu chtěl zdůraznit tu velkou podporu, kterou jsme ohledně e- e- rozpočtu Europolu obdrželi od tohoto parlamentu. Pak, eh, co se týče tedy té hierarchie policejních orgánů, tady je důležitá i ta průřezovost ze všech těch eh, Eh, úrovni, od té regionální až po tu nejvyšší, ale důležité je, aby fungovala spolupráce i horizontálně mezi policií, Frontexem a Europolem. Máme proto i příslušné evropské dny spolupráce, také je tu spolupráce s evropským eh, státním eh, zástupcem, s, org- s úřadem EPPO a také už se spolupracujeme s agenturou EU-LISA mohu říci, že se zaměřujeme v rámci boje proti organizovanému zločinu na ty takzvané eh, vysoké eh, cíle. Celkově mohu říci, že je to opravdu komplexní fenomén, ta oblast organizovaného zločinu Máme proto eh, několik task forces. Eh, jenom v loňském roce proběhlo 20 operací, bylo zadrženo eh, více než 400 pachatelů, několik z nich byly právě z té skupiny Vysoké cíle, což tedy dokazuje, že jsme byli poměrně úspěšní a mohu tedy říci, že do, mm, je to potvrzeno to, že je dobré moci takto předvídat i v rámci toho vyšetřování, i když je tu samozřejmě to omezení, co se týče zejména finančních prostředků, což by nám někdy znemožnilo, že, nebudem, že se nebudeme moci věnovat všem těm vyšetřováním. No a na závěr bych chtěl zdůraznit, také to, že je zapotřebí nalézt nové způsoby, jak spolupracovat. Europol je také ochoten podporovat komisi a stejně tak Evropský parlament, abychom měli ty nejlepší způsoby, jak bojovat proti organizovanému zločinu. A ještě bych chtěl zmínit odkaz na eh, vyjadření předsedkyně Evropské komise minulý týden. Ursula von der Leyen řekla, že musíme maximálně dobře využívat ty nejlepší nástroje, abychom dokázali vyšetřovat vyšetřovat organizovaný eh, zločin a Europol proto musí být řádně uspůsoben. Děkuji vám za pozornost. I don't have the mic. Mr. Mayor Cabri, represent... Děkuji, pan Mayor Capri, který zastupuje Eurojust. Máte 10 minut. Eh, děkuji, pane předsedo. Omlouvám se zase komplikované jméno, mám eh, tam ještě eh, část eh, holandskou toho jména, kterou jsem tady ani neuváděl, protože už by to opravdu bylo příliš komplikované. Chci říci, že ehm, podobně jako tedy kolegové už to zmiňovali, navzájem spolupracujeme. Já se tedy zaměřuji zejména na otázku korupce ale tady v rámci spolupráce tady s ním budu sdílet jeden mikrofon. Pro nás eh, bylo velmi užitečné tedy, že jsme měli jasnou položku v rozpočtu na rok 2020. Eh, začal jsem se zabývat korupcí um, už uh, před určitou dobou stala se mi taková věc, že jsem s kamarádem chtěli do USA. Uh, problém byl, že Eh, on si uvědomil, že má pas, který mu vypršel. Eh, tak řekl, to nevadí, já prostě si vyřídím nový pas. Eh, podařilo se mu to dokonce vybavit během jednoho dne, akorát ho to stálo 100 euro. já jsem mu říkal, prosím tě, tohle to byl nějaká korupce, ne? A on říkal, to je přeci běžné, když chceš něco vyřídit takhle rychleji. A já jsem říkala, ano, to sice je, ale nemůže se to dělat pouze nějakému jednotlivému úředníkovi, který to potom eh, soukromně vyřídí. Takže eh, tohle to jsem si tedy eh, uvědomil, že se dotýká takhle nás všem a má to negativní dopad Eh, na vyspělé ekonomiky i na rozvíjející se ekonomiky a eh, Samozřejmě má to negativní dopad na ekonomický eh, rozvoj a je to výsledkem špatné zprávy a řízení. Generální tajemník Europolu správně řekl, že naším společným cílem musí být, aby se s mm, korupce stala vysoce riziková a nízkozisková aktivita. Takže tady vlastně Eh, jde samozřejmě o otázku spolupráce se soudy a nezávislost soudů. Boj proti korupci musí být přeshraniční, aby to bylo um, efektivní, protože i samotná korupce je přeshraniční. A ty trestní činy se často pojí i s praním špinavých peněz. Eh, přitom my ale třeba v soudní spolupráci máme ještě, eh, nebo vychází z formálních žádostí, eh, které nejprve musíme podat, aby ta spolupráce mohla proběhnout. Tohle to těmhle těm formálním nějakým požadavkům, ale korupce i špiraní špinových peněz vůbec nepodléhá. Takže my se potýkáme se zásadními překážkami, i co se týče orgánů činných trestním řízení. Takže Musíme překonat tyhle ty nedostatky. Jak vytvořit důvěru a přímý kontakt mezi všemi aktéry činnými v, eh, v trestním řízení. Od roku 2015 jsme se zabývali 347 případy, které ehm, se ehm, vlastně vztahovaly na, koordy, na eh, korupcí Tady vidíte v grafu, kolik e, členských států do toho bylo zapojeno, vlastně asi ve stovce případů. Tyhle ty korupční případy tady potřebujeme spolupracovat s Europolem, s OLAFem a v budoucnosti samozřejmě také s EPPO. Spolupracujeme samozřejmě také s partnery mimo EU, to je stejně důležité. E, právě proběhl velmi důležitý eh, případ, kde jsme museli spolupracovat se styčným úředníkem ve Švýcarsku. Vlastně eh, velmi opatrně jsme naplánovali všechny akce, které potom proběhly v Hágu a um, došlo eh, k výslechu všech podezřelých a uh, ta um, operace byla úspěšná. My budeme předkládat na konci příštího roku e, zprávu o našich případech mm, korupce, hodnocení e, případové studie e, i případové právo ukazuje, že je opravdu těžké korupci stíhat, protože je ukrytá. Pokud obě strany jsou uspokojeny, tak se o tom nikdo nedozví. Často tedy si představíme takový malý kufřík naplněný eh, penězi, proběhne transakce, to v pořádku, ale velmi často společnost, která měla poskytnout ehm, eh, nějaké tedy služby je potom vůbec ne, neposkytuje. Proto vyšetřování vychází se zpravodajských informací, um, dochází také k odposlechu, ale samozřejmě máme také důležité svědky. Eh, ze strany eh, podniků, které spolupracují s vyšetřovateli. Tady vždy potřebujeme předchozí hm, autorizaci od soudních orgánů. Ono to někdy může být trošku komplikované v případě eh, tedy přeshraničních případů a proto naprosto souhlasím s komisí eh, v tom smyslu, že chybějící společná definice je opravdovým problémem a to musíme překonat. A v některých případech je legálně možné že farmaceutické společnosti eh, eh, poskytují eh, finanční prostředky lékařům, které předepisují jejich léky. V některých zemích to naopak vůbec není možné. Je to zákonem zakázáno. To nadnáší otázku dvojí kriminality, což může být překážkou pro spolupráci. Nemáme společný evropský rámec pro spolupracující svědky kteří jsou zásadně důležití v tomto boji proti korupci a kriminalitě. Co tedy v budoucnu můžeme udělat lépe? Zde souhlasím s kolegou z Europolu. Potřebujeme holistický přístup. Legislativa nestačí. Nicméně legislativa je důležitá, společné definice jsou důležité. Systém pro spolupracující svědky, systém také e, nastavení zprávy a řízení veřejného sektoru, nulová tolerance ze strany veřejnosti a také e, to, čemu já tady říkám malá korupce, tady jsem vlastně říkal i příklad tedy toho pasu. Eh, v některých ehm, případech nám eh, lidé říkají, že vlastně korupce je jediným způsobem, jak eh, dosáhnout tedy toho, že proběhne nějaká ehm, transakce. S tím se musí něco udělat. Tady ještě bych chtěl zmínit Mezinárodní protikorupční akademii v Lucembursku a ve Vídni. Tak je potřeba usnadnit mm, poskytování průkazů integrita ve sportu a myslím si, že stále důležitější, aby členské státy mezi sebou spolupracovaly, ale také s Europolem, Eurojustem a všemi aktéry ve třetích eh, zemích. Ehm, všichni zde sehrávají důležitou roli v bezpečnostním řetězci EU. Všichni dohromady tedy musíme spolupracovat v tomto boji. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát a nyní si vyslechneme nově jmenovaného, nově jmenovanou a my jsme k tomu přispěli. Eh, zde výbor Libe se na tom podílel, že tedy eh, dnes je s námi poprvé ve své oficiální roli eh, evropského žalobce. Mám, je zde tedy s námi evropská um, žalobkyně Laura Kodru že Máte 10 minut. President, ono... Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové. Přijetí nařízení, jimž byl zřízen úřad eh, Evropského veřejného žalobce, je historickým úspěchem. EPPO je velkým posunem v sjednocování justice v Evropské unii. Je to výsledek více než 20 letého úsilí Eh, úsilí a eh, složitých jednání. A pro mě je velkou ctí, že mohu být první evropskou veřejnou žalobkyní. A vím, že očekávání evropských občanů eh, od našeho úřadu jsou velmi velká. Moje zkušenosti mi ukazují, že máme-li bojovat na korupci na vysoké úrovni, tak je potřeba zajistit určitý eh, základní set minimálních požadavků. Jde jednak o nezávislost justice, o specializovanou strukturu pro vyšetřování korupce, o legislativu, která nabízí efektivní nástroje. Dále jde o možnost vymáhat výnosy z trestné činnosti, prevenci, vzdělávání, změnu mentality, ale také jde o budování důvěry veřejnosti v instituce, které hrají roli v boji proti korupci těch aktérů a nástrojů, které jsou k dispozici eh, boji proti korupci, je mnoho na národní, eh, evropské a mezinárodní úrovni, ale je potřeba zaujmout eh, strategický přístup, protože naše kroky budou mít smysl pouze, pokud budou konsistentní. Musíme vědět, čeho chceme dosáhnout, musíme se postarat o to, abychom měli prostředky, jak toho dosáhnout a potom konzistentně provádět danou strategii. Nicméně ta naprosto zásadní otázka je, kdo by měl mít na starosti takový strategický přístup. V okamžiku, kdy EPP bude plně funkční, tak by eh, měl vyšetřovat efektivně podvody, měl by se zaměřovat na vymáhání výnosu z finanční zločinnosti. Nicméně eh, pouze vyšetřováním a usvědčováním nedosáhneme Eh, snížení míry podvodu nebo zneužívání evropských prostředků musíme také zajistit prevenci. A nepřímou rolí EPPO bude právě nabízet analýzy těch eh, běžně vyšetřovaných trestných činů a jejich eh, modus operandi. Tyto analýzy mohou vést k identifikaci převládajících rizik a zranitelných míst těch postupech při poskytování evropských prostředků. EPPO tedy může zlepšit prevenci tím, že bude doplňovat nebo vysvětlovat rozhodnutí dalších evropských orgánů. Provádění vyšetřování ve všech eh, státech, které se eh, přidali k vytvoření EPPO, eh, a to koordinovaným způsobem, si bude vyžadovat systém rychlé výměny informací, takže bude nezbytné vyvinout velmi úzký systém spolupráce s Eurojustem, Olafem a Europolem a v souladu s relevantními hm, ustanoveními tohoto nařízení budeme eh, vytvářet eh, pracovní eh, režimy s dalšími aktéry, s mezinárodními organizacemi a s nečlenskými státy. Nicméně v mezidobí všechna naše doporučení mohou být pouze obecná. Musíme všichni společně jednat konsistentně v praxi. To znamená například, že EPP by se měl zapojovat do práce, kdekoliv vznikne podezření podvodu nebo zneužívání evropských prostředků. A v tomto kontextu má EPPO velmi výrazný zájem na diskuzi o podmínkách vzájemné spolupráce s Evropským účetním dvorem. EPPO by měl systematicky být zapojen do definování, ale také provádění všech protikorupčních strategií na evropské úrovni. A pokud je to možné, tak i na národní úrovni. Vážení poslanci, Moje účast na tomto slyšení je první krok v budování eh, eh, plodného vztahu s Evropským parlamentem a ve stejném duchu institucionální zodpovědnosti jsem se také dnes dopoledne zúčastnila zasedání Rady vnitra spravedlnosti, kde jsem ministrům eh, řekla následující. Společně se svými kolegy v kolegiu našeho úřadu chceme zajistit, aby EPP byl plně funkční na konci roku 2020. Já jsem eh, byla oficiálně do úřadu zvolena před, dvěma, před měsícem. Eh, od té doby jsem měla čas vyhodnotit situaci, ale potřeba se začít připravovat na plné fungování a to, co nejrychleji. A proto potřebujeme velmi včasné provádění příslušné směrnice. Potřebujeme, aby i na národní úrovni bylo toto nařízení převedeno do legislativy a dále potřebné, aby evropští žalobci byli v Lucemburku, aby vytvořili to příslušné kolegium a mohli přijímat strategická rozhodnutí. Dále potřebujeme dohodu se členskými státy o celé řadě eh, evropských státních zástupců, kteří budou delegovaní pro tyto funkce. Dále potřebujeme vyjasnit míru podpory v každém z účastnických členských států pro tyto delegované státní eh, zástupce. Dále potřebujeme mít systém zprávy eh, případů nebo řízení případů a dále potřebujeme najmout eh, všechny potřebné zaměstnance, abychom mohli vyřešit už stávající počet případů od prvního dne našeho fungování. Základní otázka je tedy, máme dostatek eh, zaměstnanců na té centrální úrovni, abychom mohli fungování zahájit. Budeme muset revidovat ten rozpočtový rámec, budeme potřebovat více prostředků a v kontextu vyjednávání o víceletém finančním rámci čelíme strategickému rozhodnutí. Chceme mít EPP pouze pro formu, anebo chceme EPP, aby fungoval jako efektivní instituce, která bude dělat své úkoly. Dámy a pánové, já jsem státním zástupcem polovinu svého života, naprosto si uvědomuji, jaké výzvy mě čekají. Převést EPP do skutečnosti nebude rozhodně jednoduché a můžeme v tom být úspěšní pouze, pokud budeme spolupracovat jako jeden tým. Všichni z nás, jednak kolegium evropských žalobců, evropští delegovaní státní zástupce, národní orgány, evropské instituce, ale obecně řečeno všichni ti, kdo chápou zásadní důležitost dodržování právního státu v našich společnostech. Zkušenosti mi ukazují, že e, v této oblasti boje proti korupci a finančním podvodům budeme muset čelit velmi mocným a nebezpečným lidem a z toho důvodu chci, aby EPP byl opravdu nezávislou, efektivní a silnou institucí, které mohou občané důvěřovat. Hlavní úkoly našeho úřadu bude provádět e, trestní vyšetřování, posilovat spolupráci mezi českými státy a vymáhat výnosy z trestné činnosti. A to všechno při dodržování základních práv občanů, kteří budou zapojeni do trestních řízení, ale také bude potřeba dodržovat procesní náležitosti ve účastnic, účastnických členských státech. Společně s Evropským soudním dvorem bude EPP zastupovat nebo představovat justiční pilíř Evropské unie a bude chránit evropské hodnoty, občany a finanční zájmy. Jsem velmi vděčná za konsistentní podporu tohoto parlamentu pro vytvoření EPP a děkuji vám za pozornost. Thank you for your statement. Děkujeme vám, a eh, paní Koveči za váš projev a my také doufáme, že se opravdu podaří maximálně využít potenciálu vašeho úřadu. A proto můžete počítat s podporou této sněmovny a konkrétně s podporou výboru Kryme. A nyní se dostáváme k Transcrimu, což je výzkumné středisko. Pane Savono, máte slovo na 10 minut. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vašemu výboru, že jste mne sem pozvali. Je mi velkým potěšením. Zabývám se výzkumem a mohu vám takto poskytnout to hledisko eh, fenoménu, o kterém vyučujeme. Korupce a organizovaný zločin se překrývají, to je skutečnost. Zaměřím se zejména na organizovanou zločinnost, protože když se zaměříte na organizovanou zločinnost, hned vás to přivede ke korupci a naopak. Já bych rád vysvětlil členu vašeho výboru, co jsou, jaké jsou hlavní typologie organizovaného zločinu v dnešní době v Evropě a nejen v Evropě. Vidíme tu takové tři seskupení organizovaného zločinu. Hmm, policie využívá méně násilí, eh, eh, dochází k větší míře infiltrace. Pak eh, druhá oblast je místní, dochází k velké fragmentaci organizovaného zločinu v Evropě i mimo Evropu a následuje to vlastně stejné tendence jako v Mexiku, v Americe, v Austrálii že se vlastně ty organizace stávají čím dál menší a jsou více napojeny na to území. A ta třetí oblast Tady bych zmínil to napojení etnických skupin na migrační toky. Zde vidíte graf z daty vyplývající z jednoho projektu v rámci Horizontu 2020. Italští mafiozi v italských vězení od roku 1982 do dnešní doby. A podívejte se na tu křívku. Klesá a klesá a klesá. To je tedy eh, celková populace v italských vesnici, eh, věznicích. My jsme to eh, analyzovali a ten jasný pokles je vlastně dopadem té legislativy napojené na mafii, která vedla k takovému účinku, že se snižuje počet odsouzených z důvodu zločinnosti napojené na mafii. Mělo to pozitivní dopad, ale je tu neodpovězená otázka, jak to bude v budoucnosti. Pokud se organizovaný zločin eh, zmenšuje, bude to tedy fungovat i pro ty budoucí modely organizovaného zločinu, eh, tak jak se bude vyvíjet v budoucích letech v Evropě. Jsou tu takové dva modely. Ten tradiční model organizovaného zločincu, to byl ten dlouhodobý model, kdy se investují velké prostředky a ten nový fragmentovaný model je, řekněme, krátkodobější. Tady vidíte data eh, týkající se města Neapole. Já osobně, jakožto výzkumník, to interpretuji tak, že jasně vysvětlují, jaká je dnešní Itálie. Ta vysoká křivka, to jsou zločiny, kterých, ke kterým došlo v Neapoli a jsou napojeny na Kamoru. To je taková ještě neodpovězená otázka. Pak ty dolní křivky, to jsou velké hlavní eh, skupiny mafie z Itálie. Eh, dochází k větší míře násilí na úrovni gengu než na úrovni mafie. Ale ta křivka týkající se gengu zase nezodpovězenou otázkou. Je to model, který bude uplatňován i v blízké budoucnosti v Itálii a je to ten model organizované zločinu, který máme v dnešní i Evropě? Mojí odpovědi je ano. Ten proces fragmentace přináší takové promíchání té struktury organizovaného zločinu v evropských zemích včetně eh, Balkánu. A ještě bych chtěl říct jednu věc. Toto jsou skupiny, které italská policie zaznamenala, že působí v Itálii Albánci, Číňané, Nigeřané, Rumunští, Rusové, Jihoafričané, Severoameričané. To jsou takové objevující se skupiny. V dnešním Palermo ty nigerské gangy dodávají drogy a to vám ukazuje tedy, co vlastně přichází a vychází z toho trhu. Já neříkám, eh, že to upadá, že se něco zmenšuje, ale co se týče toho tradičního působení dochází ke změnám. Mám dva dotazy, které jsou opravdu důležité. První otázku, kterou je třeba si položit, je ta politika proti praní špinavých peněz, opravdu schopná bojovat proti fenoménu organizovaného zločinu a modelu infiltrace, což je ten hlavní model boje proti organizovanému zločinu. A druhou otázku, zadržení a konfiskace. Ty stávající politiky budou adekvátní, řekněme, ty zastaralé politiky v těch nových podmínkách, které má nyní organizovaný zločin v Evropě. Já bych vám to rád vysvětlil, jak ty stávající modelové postupy fungují. Dotázali jsme se mnohých výzkumníků o těch takzvaných sentinel crimes – to znamená, praní špinavých peněz, korupce, podvody se v podstatě scházejí v jednom bodě a to je stejný modus operandi. Začne to praní špinavých peněz, pak se na to napojí korupce, skončí to podvodem. Je to prostě propojené, ty tři věci se vždy vyskytují společně. Je to proces, není to zločin a musíme chápat celý tento proces, protože k tomuto opravdu dochází nejčastěji v dnešní Evropě. A máme tu jeden postoj a dva různé směry. Abych se soustředil na ty politiky dohledu nad zločinností a druhou částí je prevence, kdy se snižují ty příležitosti pro organizovaný zločin. A myslím si, že je třeba se věnovat oběma z těchto priorit. Ehm, ohledně těch stávajících eh, postupů pro kontrolu zločinnosti máme tu takovou zaštiťující úmluvu UNTOK, nicméně je nezbytné opravdu snížit ty legislativní rozdíly, ty nesymetrie mezi členskými zeměmi a umožnit policii a také soudnímu systému intervence a spolupráci. To jsou hlavní dvě sdělení pro budoucnost Evropy s menší mírou organizovaného zločinu či bez zločinu. Dalším tématem je prevence. My jsme již hovořili v rámci politiky proti praní špinavých peněz o té eh, fázi eh, přesunu. Ehm, dnes tedy otázka infiltrace je běžná po celé Evropě. Ale samozřejmě ten, eh, to vnímání je odlišné praní pro eh, špinavých peněz, tam je lepší uplatňování toho postupu integrace. Je mi líto, ale musím říci, že tento krok byl tak eh, jaksi dlouho přehlížen, protože jsme na politiky praní špinavých peněz nahlíželi jako nějaké zločinecké postupy napojené na pašování drog a ne na evropské postupy, e, včetně infiltrace. Takže to je jedna z těch priorit, která je opravdu velice naléhavá. Musíme jak si přesunout náš náhle, náhled spíše na aspekt integrace. A nyní bych se chtěl věnovat tomu, co je velice důležité v rámci boje proti praní špinavých peněz, už jsme eh, udělali mnohé ve světě, nicméně dnes se musíme věnovat výzvám a dát více příležitostí různorodějším vyšetřovacím jednotkám, aby to bylo méně asymetrií, co se týče organizace. Když se zaměříte na různé náhledy, máme to administrativní, finanční, spadá to pod nejrůznější orgány, ale tyto asymetrie by tu neměly existovat, protože fungují odlišně a co víc, jsou navíc úplně odlišné, co se týče způsobu vyšetřování. A když chcete snížit ty asymetrie, musíte jim poskytnout tyto kapacity, ty vyšetřující schopnosti. Proto zapotřebí rozsáhlé databáze a také je naléhavé opravdu změnit ty asymetrie mezi jednotlivými finančními vyšetřovacími jednotkami, a taky eh, objasnit to, eh, co existuje v jiných oblastech. AROS jsou naprosto zásadní, co se týče těch relevantních priorit. To znamená, to, co je zadrženo a konfiskováno v jedné zemi, tak pokud uh, si vezmeme v potaz to, co bylo zadrženo a konfiskováno v druhé zemi, tak ty informace nám poukazují pouze malou část eh, celého scénáře. To je taková kriminální eh, genetika, protože eh, pachatele dneska se zbavují těchto eh, výdobytků. U nás eh, mafiáni z Kalabrie, ze Sicílie, pokud tedy mohou, tak investují v jiné zemi, kde jsou tedy ty rizika menší a asymetrie větší. Když se zeptáte všech státních žalobců, kolik zboží či kolik těch výdobytků z trestné činnosti bylo zabaveno, tak vlastně to spočítáte na prstech jedné ruky. To si myslím, že by měla být eh, priorita, když si přejeme eh, vylepšit tuto situaci, co se týče tady toho exportu výdobytku z trestné činnosti z jedné země do druhé. Máme tu i informace od Evropské komise. Tady se prosím podívejte, napravo jsou všechny ty země, které nereaguji na to, kolik těch prostředků bylo skonfiskováno či zadrženo z druhé země. A to jsou velice relevantní data a poskytuje nám to jasný obrázek o budoucích prioritách. A na závěr eh, bych ještě chtěl říct si jednu věc. Ono je to také napojeno na ty rozsáhlé diskuzi o asymetriích a je to opravdu naléhavé. Je třeba pochopit, kam bude směřovat organizovaná zločinnost v blízké budoucnosti a myslím si, že opravdu je třeba, aby to tato komise vyřešila. Wonder. Děkuji. Nepřekvapuje mě, že vaše prezentace, pane profesore, trvala trochu déle než 10 minut, protože to je opravdu fascinující téma. Vyslechli jsme si tady tedy eh, velmi hlubokou expertízu. Věřím, že členové našeho výboru nyní eh, chtějí položit celou řadu otázek nebo připomínek, každopádně vyjádřit zájem o všechny věci, které zde zazněly. Takže prosím, přihlaste se, zvedněte kartičky, abych si vás mohl zapsat. Honorable Kinichi has been the first Paní Kiniči, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla především poděkovat všem našim hostům za jejich prezentace. Těch otázek eh, by byla celá řada, ale času je málo, takže se chci zaměřit na jedno téma, na kterém už jsem pracovala v předchozím volebním období. A sice, jak všichni víme, víme, že dnes je potřeba vypracovat jednotnou strategii na evropské úrovni, abychom mohli bojovat proti organizovanému zločinu a korupci. Myslím, že je eh, ta potřeba potvrzená i studií, kterou eh, zpracoval náš, eh, naše oddělení pro výzkum, které potvrzuje, že asi 70 miliard euro každý rok představují náklady, ne akce v této oblasti, takže ta potřeba je naprosto zásadně. Bude potřeba adaptovat legislativu. A já jsem ráda, že jsem si nesmohla vyslechnout prezentaci kde eh, byla potrzena to potřeba mít eh, společnou strategii, ale chci se ještě zeptat, jestli ve světle těch eh, prezentací, které jsme tady dnes slyšeli a všechno, co jsme si vyslechli o složitosti organizovaného zločinu a potřebě jednat proti korupce, praní špinavých peněz a tak dále, zeptat, jestli není vhodný čas na to, aby komise přišla s návrhem směrnice která by se měla týkat právě eh, sdílené strategie boje proti organizovanému zločinu. Je potřeba tím eh, revidovat rámcové rozhodnutí z roku 2012, protože až dosud to nepřineslo očekávané výsledky této oblasti. Takže bude potřeba eh, také adaptovat příslušným způsobem národní legislativu a další Otázka se týká organizovaného zločinu a všech jeho forem, protože to souvisí s korupcí, s praním špinavých peněz a všichni víme, že cílem praní špinavých peněz nebo ty prostředky eh, jsou velmi eh, rozšířené díky eh, globalizovaným finančním tokům a tím chci odkázet na také kryptoměny, a chci se zeptat představitelů Europolu, Eurojustu, jestli si myslí, že bude potřeba nějakým způsobem reagovat na tento nový jev, tak aby nedocházelo obcházení eh, evropské a národní legislativy. A na závěr chci ještě poděkovat paní Kevezi, novou, nové veřejné žalobkyni Evropské unie. Máme v ní obrovskou důvěru. Já bych vám chtěla poblahopřát ke zvolení a také vám popřát hodně úspěchu a doufám, že úřad Evropského žalobce eh, začne pracovat co nejrychleji a eh, bude mít také rozšířené pravomoci pro boj s terorismem a organizovaným zločinem, protože víme, že tyto finanční podvody se vyskytují eh, ve velmi vysoké míře. Děkuji. Děkuji paní Kiniče, paní Štatler. Thank you, Chair, and thank you for all the very interesting... Děkuji Děkuji mnohokrát. Korupce podkopává důvěru občanů v instituce, ale samozřejmě podkopává i právní stát. A já sama eh, mám zkušenost um, soudkyně eh, u trestního tribunálu a ta proto ehm, vím, jak ehm, tihle zločinci eh, pracují. Vím, že používají nejmodernější technologie, vím, že pracují přeshraničně, nezastaví se před ničím. Takže my v podstatě používáme ale stále nástroje a zákony, které v podstatě jakoby pocházely z doby e, kamenné. A já vám tedy děkuji za to, pane předsedo, že jste zorganizoval tohle slyšení, že jste opravdu pozval všechny aktéry, členské státy, komusy, Europol, Eurojust a EPO. Eh, také je důležité, že máme zástupce eh, výzkumu vědy, protože eh, opravdu potřebujeme zboj, spolit, spojit své síly, abychom efektivně bojovali. Nesmíme ehm, zapomínat na to, že musíme bojovat za více integrity. Paní Koveši, chci vám pogratulovat za to, že jste první evropskou žalobkyní ehm, a na druhou stranu máme také řadu institucí, které by, vám, které by nám tady mohly také pomoci a určitě si myslím, že bychom měli posílit jak Europol, tak Eurojust. To musí být platforma pro všechny členské státy a nesmí to e, být nadále jakýsi vnímáno jako vnitrostátní problém, protože jak tady mnohokrát zaznělo, korupce je přeshraniční problém a my se musíme tedy spojit a opravdu bojovat. A já za to chci bojovat za co nejambicioznější strategii, abychom úspěšně bojovali proti tomu fenoménu. A jak jsem říkala, chci bojovat, abychom tady měli větší integritu, abychom nastavili postupy, jak pro vnitrostátní, tak mezinárodní instituce, aby tedy postupovali s integritou, s integritou a aby um, Eh, podpořili eh, důvěru lidí v ně. Paní Brigmo. Děkuji, pane předsedo, děkuji panelistům. Mám otázku na vás, na všechny, nevím, jestli mm, na to budu mít čas. Tak eh, začnu paní Kovesi, jako jediná žena na panelu. Gratuluji vám Eh, jako, zelená skup, eh, jako zástupkyně zelené skupiny mohu říct, že naše skupina je velmi potěšena tím, že jste byla zvolena do této funkce Tady vlastně se bavíme o eh, trestné činnosti, která e, samozřejmě e, podkopává i evropský rozpočet. Jaký vidíte e, propojení mezi těmi, touto kriminalitou a jiným, jinými formami kriminality, které třeba nemají dopad na evropský rozpočet i v oblasti korupce? Kde budete spolupracovat s vnitrostátními žalobci, kteří třeba pracují na věcech, které jsou vně, mimo váš mandát, ale zároveň jsou relevantní a ještě by mě zajímalo v následujících pěti letech, eh, co třeba ehm, rozšíření mandátu EPPO o tedy i díky správným zdrojům a ehm, rozšíření mandátu, tak abychom mohli řešit ty environmentální zločiny, které jsou úzce propojené s organizovaným zločinem a mm, zajímalo by mě, co si o to myslíte. A třetí otázka eh, na Majera Kabry z Eurojustu. Tady hovoříme o vzájemném uznávání eh, soudní spolupráci. Eh, musíme taky vycházet z důvěry eh, v další strany řízení se právním státem. Myslíte si, že postupy právního státu v některých českých zemích a taky případové právo soudního dvora, že to znamená, že tedy to vzájemné uznávání bude stíženo? Pane předsedo, máme ještě čas na další otázku? OK. Děkuji. Mám otázku na Europol o těch kryptoměnách. Můžete nám říct něco o celkové relevantnosti kryptoměn ehm, ve srovnání s tradičními formami praní špinavých peněz? Používá organizovaný zločin tyto měny více nebo méně oproti minulosti? Zdá se, že eh, používání kryptoměn už je za zenitem, takže by mě zajímalo, co k tomu můžete říci. A eh, taky potřebujeme větší, tedy vzájemné uznávání s policejní a soudní spolupráci, normalizaci eh, věcného trestního práva, ale neznamená to jakousi normalizaci práv a ustanovení procedurálních. Potřebujeme také evropský nějaký procedurální kodex Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat všem pozvaným hostům. Ty projevy, které jsem si vyslechl, mě potvrzují v jedné takové obecné úvaze. Myslím si, že existuje velký rozkol mezi tím, co říkáme a mezi tím, co děláme mezi slovy a skutky. Tu rétoriku, ta slova známe velice dobře. Ano, je pravda, organizovaný zločin, potřebujeme větší míru spolupráce, jak eh, čelit eh, novým druhům delinkvence online – to všechno známe. Nicméně situace v Evropě je fragmentovaná, policejní spolupráce přeshraničně je spochybněna a samotný princip důvěry a vzájemného uznávání je podroben také určitému spochybnění. V tomto našem výboru jsme si stanovili velice ambiciozní agendu, co se týče digitální regulace nebo regulace digitální oblasti ale zatím to jaksi není vůle se tomuto věnovat efektivně. Pokud nebudeme schopni tento rozkol mezi slovy a činy nějak překonat, mezi tou diagnózou a mezi tím řádným zpracováním, tak ten rozkol bude čím dál větší a zřejmější a spochybní i samotnou naši funkci jako spoluzákonodárců. Ano, je tu velká výzva pro nás, zákonodárce, politiky. My musíme prostě tam, kde jsou slova, eh, přidělit i činy. A to ve všech institucích Evropské unie. Děkuji, pane Roberti. Grazie, presidente. Grazie. Děkuji, pane předsedo, děkuji za to, že jste zorganizovali toto velmi důležité slyšení. A řečníci, kteří hovořili přede mnou, hovořili o tom, že potřeba přijmout společnou strategii v boji proti korupci a organizovanému zločinu, proti mafiánům, teroristům. A v této oblasti ještě nemáme eh, fungující evropské instituce a máme eh, velkou potřebu, aby konečně začaly fungovat. Bylo by dobře, aby vznikla tato strategie, protože právě této oblasti boje proti organizovanému zločinu to ještě nikdy nepředstavovalo eh, prioritu. Kdyby to prioritou bylo, tak bychom asi dnes eh, neslyšeli zástupce Europolu nebo paní Kevezi, které chci také poblahopřát eh, k uvedení do úřadu, že tady existují velká rizika a to, že neexistují, neexistuje dostatek prostředků pro fungování těchto institucí. I zástupce Eurojustu hovořil o dostatečném rozpočtu, ale hovořil, že i v tom, eh, v této oblasti eh, ta situace není úplně ideální a že bude potřeba vyčlenit další eh, prostředky. Chybějící prostředky představují problém, protože to znamená, že není věnována dostatečná pozornost boji proti organizovanému zločinu, protože kdyby to prioritou bylo, tak by nebyly tak omezené zdroje. A teď ke korupci Pane předsedo, vy jste eh, na úvod říkal, že komise eh, nedělala dlouho nic boji proti korupci v roce 2011 eh, komise předložila návrh a v roce 2014 potom následovaly další kroky komise a já chci připomenout, eh, že poté přijal parlament usnesení v roce 2017, které se týkalo boje proti korupci, eh, vyzvalo komisi, aby eh, přijala efektivní opatření a tehdy to tedy vedlo k přeložení návrhu a na konci Eh, korupce nikdy nebylo považováno za velké téma, které by se vyžadovalo užší spolupráci. A dále jde o praní špinavých peněz, o tom hovořil pan Savona. Víme, že tady eh, se zneužívají mezery a ty možnosti eh, kapitálu je velmi obtížné vyšetřovat tyto trestné činy. A chci připomenout, že komise v této oblasti už přišla s návrhy nebo se zprávou, kde poukazuje na několik zločineckých organizací v Evropě, které se věnovaly praní špinavých peněz a byly to velmi vážné případy a tam identifikuje rizika nových eh, způsobu praní špinavých peněz. A i pan profesor Savona na to upozorňoval, že vzniká obrovská nelegální ekonomika, ve které se pohybují velké finanční toky a že to je ohrožení demokracie ve členských státech Evropské unie. A chci se připojit tak k tomu, co říkala paní Kiniči, že pořád ještě nemáme společnou definici organizovaného zločinu. Víme, že organizace zločin se přesunul na internet. A e, bude potřeba tedy i přizpůsobit tomu naše nástroje a to, že to, se to děje v přeshraničním měřítku a snažit se postihnout ty různé formy finančních, e, finanční trestné činnosti. Já chci poděkovat eh, tomuto výboru za eh, uspořádání tohoto slyšení a doufám, že to tím neskončí, ale že můžeme doufat to, že eh, přijmeme nařízení a směrnice na evropské úrovni, které budou odpovídat velikosti tohoto problému. Děkuji. Děkuji. Pan Franz. Děkuji. Vážená paní Kavezi, EU se zavázala investovat do boj proti chudobě a sociální exkluzi, sociálnímu vyloučení. Jak víte, největší minoritní mm, komunita v EU jsou e, Romové. Jsou e, romské komunity, které žijí pod extrémní úrovní chudoby. A právě korupce brání tomu, aby se implementovaly eh, fondy, které byly vyčleněny na pomoc těmto lidem. Vy pocházíte z Rumunska. Já bych vám mohl, já bych zde mohl hovořit o příkladech eh, eh, ztracených evropských fondů, které byly určeny na inkluzi Romů. Co uděláte proto, aby tohle to tedy všechno v budoucnu probíhalo transparentně, aby bylo zajištěno, že ty fondy se tedy dostanou eh, tam, kde byly určeny, eh, že dojde k řádnému monitorování a kontrole. Tady přeci jde o evropský rozpočet. To je vše? Děkuji. Nyní má slovo pan Kiodaru. Dacă nu vom face noi regulile, noi cei care suntem astăzi. Děkuji. Eh, pane předsedo, pokud nenastavíme pravidla, my poslanci, tak eh, ta pravidla nastaví zločinci. Jsem členem výboru Libe, protože mi jde o tohle téma. Když se kradou peníze, kradou se ze zdravotnictví, ze vzdělávacího systému, z eh, sociálních služeb, to jsou oblasti, které jsou obrovsky důležité pro občany. Proto je potřeba udělat tři věci. Evropská směrnice, která by měla jasně definovat pravidla hry. Za druhé, jasný eh, trestní zákonník na evropské úrovni a za třetí, spolupráce mezi Eurojustem a Europolem tak, aby se uplatňovaly, uplatňovala všechna tato pravidla. Já eh, paní Koveši znám už dlouho. Mm, Například jsem hodně se zasazoval za zákaz syntetizovaných drog v, Evropské, v, tom, eh, pardon, v rumunském parlamentu a um, Určitě eh, výbor Libe vás bude podporovat ve vaší práci, ale mám otázku. Evropské finance se ztrácejí, kradou se a když, eh, když se už zaměříme taky na obchodování s lidmi a nelegální obchod s drogami, protože když se bavíme o těch přeshraničních trestních činech, tak nesmíme zapomínat na všechno tohleto. Paní Ferrara, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem eh, hostům, kteří tady vystoupili. Myslím, že mohu říci, že jsem velmi eh, spokojená s tímto slyšením, které bylo uspořádáno, protože, jak už tady bylo řečeno mých kolegů, je to velmi důležité téma, nicméně v roce 2017 16 E, zatím e, nedošlo k velkým pokroku, pořád e, čekáme na to, aby se věci posunuly, aby došlo k implementaci doporučení, které se objevily ve zprávě z roku 2016. Tehdy to byla zpráva z vlastní iniciativy, která už tady už byla několikrát zmíněna. A já jsem byla zpravodajkou v tom předchozím období na úvod Chtěl říci, že jde o eh, nedostatek povědomí o závažnosti a důležitosti tohoto jevu, tedy organizovaného zločinnosti, organizovaného zločinu. Myslím, že jde také o dostatek povědomí o tom, eh, na jaké úrovni nebo do jaké míry k tomu dochází na evropské úrovni a že to přesahuje hranice jednotlivých států. Myslím, že se to zatím eh, nezměnilo. Možná, že právě kdyby to povědomí bylo širší, tak by to vedlo k jasným rozhodnutím některých členských států, které se eh, rozhodly, že nezavedou do svých trestních řádů i tyto definice trestné činnosti a že to odpovídá některým zájmům. Ve světle tohoto slyšení, ve světle zkušeností ve světle i studií, které byly pořízeny Evropským parlamentem o ekonomických dopadech nedostatečné legislativy na evropské úrovni v souvislosti s organizovaným zločinem a korupci, tak si myslím, že je nepředstavitelné, že pořád ještě dnes eh, Evropská komise nepřišla s legislativním návrhem, který by se zabýval právě touto oblastí a zločinnému spolčování a jsou tady pořád ještě některé členské státy, které také nepovožují to za důležité a trvají na tom, že je to čistě národní téma. Jak tedy můžeme konkrétně přispět k tomu, abychom překonali to, co říkáme, nebo abychom provedli ta doporučení z té zprávy, která byla přijata před třema eh, lety a zajistili, aby konečně Evropská komise hrála rozhodující roli v boji proti organismu zločinu a korupci. Děkuji. Děkuji, paní Rego. Myslím, že je to poslední přihlášená z žádosti o slovo, takže paní Rego, prosím. Děkuji, já bych chtěla v první řadě poděkovat za vyjádření všem pozvaným hostům. Ehm, děkuji za jejich projevy. Abych se chtěla konkrétně soustředit na tu otázku politické korupce. Já pocházím ze Španělska, což je země, kde je otázka politické korupce téměř strukturální. Asi víte, že minulá vláda lidové strany skončila vyjádřením nedůvěry z důvodu politické korupce. Korupce je vlastně problémem všech úrovní, všech institucí, takže otázkou je také využívání či zneužívání fondů z EU. Nemáme efektivní nástroje pro kontrolu a navíc je tu také ta otázka, čím, je potřeba mít harmonizovaný rámec, aby tu byly efektivní nástroje, aby se zabránilo takovýmto zneužívání. Byla bych ráda, kdybyste mohli eh, na to zareagovat. A hlavně komise počítá s nějakými kroky, budou tu penalizace v případě takových zneužití, budou tu nějaké pokuty, protože často takto uvolené pokuty či sankce spíše dopadnou na běžné občany, které se stávají těmi obětmi tohoto všeho. Děkuji, paní Tugalo, jste poslední, než se opět vrátíme k našim eh, řečníkům. Thank you very much, Chair. First of all, congratulations to Miss. Děkuji mnohokrát. Eh, I já chci pogratulovat paní Kovesi a děkuji mnohokrát, že mezi nás přišla dnes do Evropského parlamentu ve své nové eh, funkci eh, Evropské žalobkyně. Já si věřím, že eh, odvedete skvělou práci a ujišťuji vás, že budete mít naši plnou spolupráci. Mám pár otázek, jsou to v podstatě praktické otázky na paní Koveši, ale i na další hosty. Co se týče praní špinavých peněz a boje proti němu, když budeme úplně upřímní, tak implementace a transporování čtvrté a páté eh, směrnice proti praní špinavých peněz, to selhalo. První eh, směrnice proti praní špinavých peněz, ehm, tam všechny členské státy transponovaly tu směrnici jinak. Ta pátá Směrnice eh, potom ukázala, že eh, máme asi 8 ženských zemí, které to zatím plně transponovaly a přitom eh, lohůta je do ledna 2020. Takže jaké jsou další kroky? Co se udělá? Nefunguje to. Měli bychom přejít na nařízení nebo nějaké jiné způsoby vymáhání? A druhá otázka. Není už na čase, abychom propojili evropské fondy s účastí na Eh, úřadu nebo v úřadu eh, Evropského veřejného žalobce. Nemůžeme přeci eh, přerozdělovat fondy, aniž bychom nad nimi měli jasnou kontrolu. A třetí všeobecná otázka, jak už bylo zmíněno, poté, co začne plně fungovat eh, eh, funkce EPO a budeme mít první výsledky, neměli bychom zvážit rozšíření mandátu, tak aby eh, bojoval i proti organizovanému zločinu ve, všem, ve všech rozměrech. Děkuji. A nyní ještě paní Inser. Máte slovo. I já bych se chtěla zeptat na něco, co už zaznělo, ale mám na to trošku jiný úhel pohledu. Asi se shodneme na tom, že je potřeba řešit problematiku organizovaného zločinu a terorismu. Ale zároveň slyšíme od některých vnitrostátních spravodajských služeb, že pokud dáme kompetence v oblasti terorismu EPO, eh, e tak to možná povede k tomu, že takovýto mandát by se dokonce mohl stát eh, překážkou v boji proti terorismu. Tak co si o tom myslíte vy? Já třeba vím ze Švédska, že švédské spravodajské eh, služby si o tom dělají určité starosti, že by to v podstatě mohlo být kontraproduktivní. Takže moje otázka je, zda si to myslíte také, a nebo ne a proč? Děkuji. We still have some half... Bývá nám eh, přibližně půl hodina před koncem tohoto prvního panelu, než začne ten následující panel, který bude také velmi zajímavý. Určitě už jste eh, se seznámili se jmény všech těch řečníků. Je to velmi důležité téma pro náš výbor. Všichni eh, eh, ve svém eh, profesním životě se podílejí na boji proti korupci a všichni prokázali, že toto téma berou velmi vážně a je to pro ně celoživotní angažma. A mohu vás ujistit o tom, že parlament to vnímá také velmi eh, důl, jako důležité téma a chce udělat všechno pro to, aby se eh, dokončil ten plán eh, legislativní a v tom chce parlament sehrát svou roli. Jde o konfiskace, zabavování výnosu z trestné činnosti, pátá směrnice pro Eh, praní špinavých peněz a chceme se účastnit také eh, zahájení eh, činnosti úřadu veřejného žalobce. To všechno tady zaznělo a já teď navrhuji, aby každý z vás si vzal pět minut na shrnutí vašich odpovědí na otázky, které tady zazněly. Myslím, že by bylo asi nejlepší, kdybyste se pokusili zhrnout eh, vaše reakce na diskuzi a eh, myslím, že by bylo dobře postupovat ve stejném pořadí, jakém jste hovořili na úvod. Takže jako první eh, má slovo zástupce ruské komise pan Onidy. Děkuji. Pravděpodobně asi nejlepší způsob, jak odpovědět zareagovat na velmi dobré připomínky členů výboru eh, by bylo přijít s kvalitní iniciativou v této oblasti. Podle mě jste tady velmi přesvědčivě argumentovali, že je potřeba přijmout společnou strategii. Jde o to, jak eh, prioritně se zabývat touto oblastí. Terorismus zatím eh, pohlcoval hodně pozornosti, což eh, trochu znamenalo, že ostatní věci ustoupily do pozadí, takže bychom se měli pokusit o to, aby korupce a, a organizovanému zločinu byla věnována stejná pozornost jako terorismu a musíme se pokusit o modernizaci nástrojů, které máme pro tuto oblast. Já teď nemohu potvrdit, jestli to bude ve formě směrnice nebo nařízení. V každém případě musí vzniknout nový legislativní rámec, který podobně jako o boji proti terorismu povede ke zjednodušení pravidel pro státní zástupce a soudce, tom, jak stíhat zločinné spolčování a obecně boj proti organizovanému zločinu byl efektivnější. A dalším příspěvkem by také mohlo být zlepšení naší schopnosti eh, vymáhat eh, výnosy z trestné činnosti nebo zabavovat výnosy z trestné činnosti. Měli bychom se dohodnout aspoň na hlavních zásadách toho, jak provádět to vyšetřování a místo toho, aby se čekalo na ten závěrečný, eh, závěrečné rozhodnutí soudu, aby bylo možné přistoupit k zadržení těch eh, aktiv, no, zločině získaných aktiv. A další důležitá věc je také to, že vzhledem k novým technologiím a digitalizaci vznikají i nové potřeby a sice potřeba, aby ty nově vzniklé agentury, aby i eh, justiční eh, pracovníci eh, mohli reagovat na tyto nové trendy a to se musí promítnout i do vaší práce o e-evidence, aby byla k dispozici lépe přístupná data, aby je měli k dispozici ti, kteří je potřebují. A musíme se také zaměřit na to, jak se Eh, pachatelé skrývají za těmito novými technologiemi. I ta nově vzniklá agentura je velmi důležitá. Já jsem eh, zaznamenal, eh, že má velkou podporu. Mělo by to vést k společnému zlepšení spolupráce. Myslím, že právě ta forma agentury je nejlepší pro Eh, provádění těch věcí, které už dnes eh, nejsou schopny dělat členské státy jednotlivě. Takže je dobře mít společný postup a tím lépe reagovat k EPPO. Myslím, že tady eh, zazněla výzva k tomu, aby tento důležitý úřad se mohl zabývat také bojem proti terorismu. Jak také paní Kevesi říkala, i oblast prevence je důležitá, ta souvisí hlavně s korupcí. Takže díky tomu získáme další velmi efektivní nástroj pro tento boj. A co se korupce týče, nepodceňujme toho, co už se v této oblasti udělalo a ještě dělá je potřeba zajistit, aby se implementovalo to, což bylo schváleno EPPO, ochrana oznamovatelů korupce, ten rámec pro boj s praní špinavých peněz. Je pravda, že to všechno nestačí a my eh, zanedlouho předložíme zprávu, která bude popisovat eh, nedostatky toho rámce pro boj s praním špinavých peněz. A jak už jsem naznačil, tak eh, bereme velmi vážně eh, to, že je potřeba zintenzivnit eh, protikorupční práci ve členských státech a že musíme mít také komplexní strategii pro eh, právní stát. To by nám mělo velmi pomoci do budoucna. Děkuji za všechny vaše připomínky a za vaši podporu. Děkuji teď je na řadě pan Ebner za Europol. Prosím, pokuste se zhrnout eh, vaše reakci. Já nemůžu zareagovat na všechny otázky, které mi eh, dožily, ale mohu se vyjádřit k těm otázkám, které se týkaly kryptoměn. Myslím, že je to typický příklad. Eh, a pan Oli také říká, že v této oblasti kybernetické zločinnosti nebo zločinu páchaných na internetu tak existuje velmi naléhavá potřeba posílit eh, národní přístupy, ale eh, mít také ten eh, společný přístoj a lepší spolupráci s Europolem a Eurojustem. Je potřeba využívat i databáze informací, které v této oblasti existují. Musíme si uvědomit, že všechny typy trestné činnosti, o kterých jsem hovořil, se mohou také páchat na internetu. Ten rozdíl je v tom, že je tady obtížnější eh, si eh, uvědomit, odkud eh, ten pachatel působí. I sbírání důkazů je tady náročnější, než je to ve skutečném životě. A pan Onidy také zmiňoval potřebu zlepšit elektronické dokazování a také mít spolupráce s internetovými poskytovateli. Abychom měli přístup k těm informacím, například o IP adresách. A my v Europolu si uvědomujeme také další problém pro řadu policejních sborů i v těch větších členských státech, které vlastně se všechny potýkají s tím, že je obtížné rozšifrovat eh, internetové nástroje. To je technicky velmi náročná věc Eh, na to musíte mít nejenom experty, ale musíte na to mít i příslušný hardware a pro také Europol. V Itálii eh, pracuje na vytvoření nového dešifrovacího nástroje GRC a máme už hodně žádostí od členských států, aby s tím Europol něco udělal. A také si to bude vyžadovat eh, nový profil pro vyšetřovatele. Musí to být velmi často eh, odborníci na informační technologie, to být lidé, kteří mají ty potřebné dovednosti a proto také Europol před nějakou dobou vytvořil Centrum pro kybernetickou eh, trestnou činnost. To vlastně funguje jako platforma, takže když se ptáte, co dělá Europol s eh, tou, těmi kryptoměnami, nám také umožňuje vyhodnotit tuto situaci a před několika týdny jsme uspořádali velkou konferenci o kryptoměnách. Účastnilo se toho 350 evropských expertů. I to eh, mělo na starosti to naše středisko pro eh, kybernetickou zločinnost Dublinu. Když se vydáte na Darknet, tak eh, ty kryptoměny tady hrají významnou roli a to musí být zohledněno v tom vyšetřování. A dále tady zazněla otázka o tom, jak je možné vyšetřovat tyto případy. My jsme s Spojeným královstvím, s Rustem, s Europolem a s Nizozemskem vytvořili společnou vyšetřovací jednotku. Šlo tady také o to, že dochází ke krádeži kryptoměn. Víme, že lidé, kteří na internetu používají bitcoin, celý riziku, nebo v tomto případě šlo o 4000 obětí, došlo k vytvoření fiktivního URL eh, portálu, který umožňoval ukrást eh, tyto kryptoměny. Takže i vidíte, že tyto případy se odehrávají na internetu. A další věc, o které bych se chtěl zmínit, je to, že minulý týden se konala v Německu velká konference, která se týkala pravicového extremismu, ale také extremismu a propagandy na internetu. A jedno z pozorovných výroků, který tam zazněl, který se týkal toho, jak je možné lépe dohlížet nad eh, internetem. Musíme si uvědomit, že policie nemá k dispozici stejné eh, zdroje jako organizovaný zločin nebo proboj s organizovaným zločinem Eh, ve skutečném světě. Takže je potřeba na to mít víc prostředků. Děkuji pan Meir Kabry z Eurojustu. I vás prosím o to dodržení vaší eh, doby. Děkuji. Takovou stručnou poznámku na úvod. Mne poměrně překvapilo, že někteří poslanci byli překvapeni, že organizovaný zločin není brán vážně. Myslím si, že naše zkušenosti s Eurojustu mluví odlišně. Za posledních několik let to bylo kolem 200 případů organizovaného zločinu, tedy velice závažné případy s rázným, řádným vyšetřováním. Tak eh, tím bych jenom chtěl zareagovat, ale konkrétně bych chtěl zareagovat na dotaz paní Brickmont ohledně soudní spolupráce a o výzvách, pro, eh, kterým čelí případné rozsudky soudního dvora. Vzájemná důvěra si vyžaduje vzájemné uznávání a na to jsou napojené také uh, správ, jsou příslušné soudní nástroje, jako evropský zatykač a další možnosti. Nicméně nesmí to být taková slepá důvěra. Vždy jsme v právních nástrojích měli odkazy na základní práva a myslím si, že to je velice důležitá skutečnost protože soud se k tomu vždy odkazuje, využívá tu chartu, aby, byly zajišť, aby bylo zajištěno respektování základních práv. A díky tomu ta spolupráce bývá někdy složitější, není vždy úplně automatická. Nyní je tu tedy možnost, jak komunikovat mezi soudními orgány, aby se vyřešily situace například ohledně podmínkách ve vězeních či podobně. A to nám činí práci v Eurojustu složitější, komplexnější, nicméně je možné ji vyřešit, protože soud neřekl jednoznačně, e, že by tento konkrétní případ byl nějakou obecnou otázkou, která se týká na nerespektování základních práv. Ne, a je třeba, aby to mělo dopad na konkrétní případ. Tak toto vzešlo od soudního dvora. A, a máme tu například příklady, když je e, odmítnut evropský zatykač, nebo když se má vydat osoba do jiné země, kde třeba podmínky ve vězení nejsou e, vhodné. A pokud existuje třeba jiná vězení, kam může být ta osoba eh, odeslána, prostě jsou to případy, jednotlivé případy, které je možno vyřešit. A co se týče vaší otázky ohledně práv obviněných v případě vyšetřování a zda je třeba harmonizovat postupy u soudu v té věci trestní, tady bych řekl, že tato témata jsou samozřejmě velice důležité, abychom na úrovni EU měli řádnou legislativu pro boj proti eh, trestné činnosti. Je třeba tedy obsáhnout i tuto oblast. Pokud si přejete kompletní systém eh, pravidel, postupu pro soudy, tak to je opravdu rozsáhlá oblast Obávám se, že by to nemuselo být nejjednodušší. A mohu říci, že to byly případy, kdy eh, probíhaly rozsáhlé diskuze a vlastně po letech a letech jednání se nedospělo eh, nikam. Takže otázkou je, Zda je to věc, řekněme, spíše akademického rázu, nebo zda je to něco, co opravdu potřebujeme, anebo zda můžeme žít s koordinačním mechanismem, což je vlastně naše organizace, která ji poskytuje. Ta pravidla vlastně ovlivňují i ten historický či kulturní vývoj daného státu či zkušenosti z minulosti. A pokud to harmonizujeme, tak já osobně si myslím, že to by bylo opravdu něco tak rozsáhlého, co v krátkodobém či střednědobém hledisku by asi ani nepřineslo nějaké benefity. Prozatím tedy ta otázka spolupráce bude úspěšnější a přínosnější, alespoň prozatím. Já vám děkuji a nyní paní Koveši. Prosím, zareagujte na to, co tu zaznělo, i na ta blahopřání a i obavy či očekávání, která jste si vyslechla. Děkuji vám, pane předsedo. Ty hlavní otázky se týkaly eh, rozšíření jurisdikce EPPO. Pokud bude zapotřebí, aby se EPPO věnoval také vyšetřování boje proti praní špinavých peněz či terorismus, na to těžko objektivně odpovím, alespoň prozatím, protože úřad EPPO ještě nezahájil činnost, takže si myslím, že je příliš brzy poskytnout jasnou a čistě objektivní odpověď. Nicméně, abych hovořila konkrétněji, počítá se, že zahájíme činnost od příštího roku z 29 členy, tedy zaměstnanci. Více než polovina z nich má poskytovat administrativní podporu um, IT a Budeme mít tedy potřeby pro administrativní zaměstnance vytváření rejstříků či analýzy případů, které obdržíme. Já už jsem již zahájila s předběžnými odhady a rozeslala jsem případné a eh, příslušné eh, dopisy ministrům eh, spravedlnosti. Doufám, že tedy obdržíme reakce od počátku příštího měsíce, tedy nového roku a očekáváme asi sto, tisícovku případů, to znamená, že budeme muset zpracovat více než tisíc případů s čtyřmi lidmi. Takže nemohu říkat, že bychom ještě rozšířili více naši působnost. A ono to není napojeno jenom na samotné omezené zdroje, které máme. My tady hovoříme o orgánu pro vyšetřování e, organizovaného zločinu, ale vlastně máme tu 22 různých trestních řádů a naší roli bude harmonizovat postupy a snažit se sjednotit tyto systémy jak uvnitř EPPO, tak také v souladu s rozhodnutími soudu. A další argumenty, na které je předčasné odpovídat, Tady mohu říci, že ano, u většiny případů vidíme propojení na finanční podvody a terorizmy. Terorismus ne vždy, ale jsou tu určité indikace, No a v případě terorismu pak budeme potřebovat speciálního eh, žalobce, který se tomu bude věnovat. A pak budeme potřebovat také podporu od policejních úředníků, protože těžko se vyšetřuje terorismus, pokud nemáte konkrétní podporu poskytnutou policejními úředníky. Takže tato debata zůstává i nadále otevřená Následně, až začneme naši aktivní práci, tak si myslím, že budu moci zareagovat eh, jasněji a objektivněji na základě objektivních mm, argumentů. A pak, co se týče propojení těch případů podvodu a jiných druhů zločinu, ano, budeme to vyšetřovat. Máme články 22, eh, kde se počítá tedy zpravidly pro vyšetřování také případu praní špinavých peněz, korupce, organizovaného zločinu a také v našich eh, vnitřních pravidlech budeme mít jasná kritéria, která se budou zakládat právě i na tom ustanovení z nařízení pro EPPO. A pak otázka, jak budeme dohlížet na ten způsob, jak se vynakládá z prostředky, tady také těžko mohu odpovědět. Naší povinností je vyšetřovat zločin. Povinností úřadu EPPO není dohlížet na vynakládání prostředků. Naším úkolem je zabraňovat zločinu, vyšetřovat zločinu a také znovu získávat ty zneužité prostředky. Ale samozřejmě můžeme poskytnout určitou analýzu, můžeme vytvořit určité statistiky, také zanalizovat určité hlavní typologie na základě té analýzy a může z toho vzejít tedy určité preventivní opatření. Pak tu zazněly také otázky ohledně toho, jak členské státy implementují směrnici týkající se praní špinavých peněz a co v tomto můžeme dělat. Bohužel náš úřad nemá žádné nástroje, aby donutil členské státy implementovat tuto směrnici, alespoň prozatím. My se snažíme jednat s členskými státy a zjistit, jak členské státy tu směrnici implementovaly, protože ta příslušná směrnice pak bude spadat do našich pravomocí. A pak tu zazněl další dotaz napojeny na evropské prostředky v, eh, ve spojení s funkcí úřadu EPPO, ale to spíše závisí na politickém rozhodnutí, není to úkolem EPPO. Děkuji a na závěr pan profesor Savona. Děkuji, takže velice stručně takový závěrečný eh, příspěvek. Čas běží velice rychle i v boji proti organizovanému zločinu. Ta dynamika je velice důležitá a myslím si, že i tento váš eh, výbor eh, je důležitý proto, aby si vyslechl, co se v průběhu času mění. Před čtyřmi lety celá řada těch dokumentů vypracovaných na základě zhodnocení Horizontu 2020 a dokumentů komise, tak z toho vyplývá, že je důležité pochopit, co je relevantní pro boj proti organizovanému zločinu. Já bych si přál být optimistický. Před čtyřmi lety jsme toho měli méně, teď víme více Máme tu čtyři směrnice pro boj proti praní špinavých peněz. A to je důležité i co se týče příslušných změn, je vidět, že i tady tento samotný fenomén se v průběhu času vyvíjí a já vám přeji tedy mnoho úspěchů, abyste opravdu pochopili, k čemu dochází v terénu. Já vám děkuji, určitě toto není konec našeho dnešního zasedání. Čeká nás druhá část tohoto slyšení. Máme tu druhý panel a pokud mi dovolíte, rád bych představil ehm, pozvané hosty, kteří by nás měli obohatit svými projevy. A nyní se soustředíme na tu potřebu vylepšit přeshraniční spolupráci v boji proti korupci a organizovanému zločinu. A proto je mi ctí, že tu mohu přivítat mezi námi pana Ivana Geševa, který je státním zástupcem Bulharska. Pokud tomu dobře rozumím, tak jste také nový v úřadu, nemýlím se. Děkuji vám tímto, že jste se k nám dostavil. Pak si vyslechneme projev pana Federica Cafiera de Rao, který je státním zástupcem který se zabývá oblastí boje proti mafii a terorismu v Itálii. A dále tu máme A pak tu máme paní Ulrike Paul, která je místo předsedkyní německé advokátské komory. A pak tu máme Andreje Čurkanu, který je rumunským aktivistem a zástupcem občanské společnosti a představí nám určitý případ. Takže předám slovo našim pozvaným hostům. Prosím, máte k dispozici 10 minut, ale byl bych rád, kdybyste nepřekračovali řečnickou dobu, tak abychom ještě měli prostor pro následnou diskuzi. A v první řadě si vyslechneme pana Geševa z Bulharska. Уважаеми господин председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътре... Vážený pane předsedo, vážení poslanci, členové výboru LIBE. Vážená paní Evropská veřejná žalobkyně, dámy a pánové, všem vám děkuji za příležitost eh, účastnit se dnešního zasedání výboru LIBE v Evropském parlamentu. Beru eh, toto pozvání na dnešní slyšení jako uznání výsledků, kterých dosáhlo eh, Bulharsko, eh, co se týče šesti kritérií, reformy eh, eh, soudnictví a boje proti kriminalitě a korupci. Také je to uznání toho, že došlo k plné implementaci 17 klíčových doporučení, která předložila eh, komise. V lednu 2017 vycházíme z mm, toho tedy rámcového zadání a je to téma, kterým se musíme eh, zabývat, protože je velmi aktuální, i když se podíváme na eh, aktuální dění, migrační toky a eh, klimatické změny a tak dále. Tady si musíme uvědomit, že přeshraniční eh, zločinnost, která obchoduje s drogami, s lidmi, se zbraněmi, eh, pere špinavé peníze. Tohle to jsou obrovské výzvy nejenom pro policii, ale eh, pro všechny agentury činné v trestním řízení. Ehm, musíme odstranit všechny bariéry praktické spolupráce mezi českými zeměmi. Musíme udělat všechno pro to, abychom mohli bojovat nad národnímu zločinu. Ehm, je potřeba posílit výměnu informací, vzájemné uznávání výsledků eh, procedurálních kroků, v, které eh, se tedy proběhnou během vyšetřování, eh, přijímání společných rozhodnutí v oblasti ehm, trestní, ehm, trestního soudnictví rozhodnutí, která tedy učiníme společně, musí vycházet z dobrého fungování justičních systémů tak, aby zločinci nemohli využívat princip svobodného nebo volného pohybu. Také musíme zajistit rovnou ochranu všem eh, obětem tohoto zločinu. Eh, Bulharsko je jedno ze sedmi zemí, které iniciovaly eh, přijetí směrnice o evropském vyšetřování v kriminálních věcech. Tahle ta směrnice vychází z vzájemného uznávání, zatímco tradiční systém mezinárodní právní pomoci je eh, zachován. Máme jasný harmonogram pro implementaci a není dost dobře možné odložit nebo odmítnout implementaci. Náš eh, nejvyšší státní zástupce aktivně podporuje legislativní balíček, včetně nařízení pro uh, ustanovení EPPO a nařízení pro ustavení uh, Europolu a Eurojustu. To jsou efektivní nástroje eh, spolupráce. Ve zprávě za rok 2017 Eurojust um, zmiňuje dvě mezinárodní operace. Páme a lidám se spoluprácí Nizozemska, Bulharska, Bulharska. To je vlastně příklad dobrých postupů, osvědčených postupů v boji proti praní špinavých peněz a pašování lidí. Eh, užitečná spolupráce s Europolem a aktivní podpora Eh, ze strany Eurojustu přispělo, to všechno přispělo tedy k provedení více než deseti mezinárodních operací, které tedy eh, proběhly s pomocí naší specializované mm, našeho specializovaného nejvyššího státního eh, zastupitelství a ze spolupráci dalších zemí, jako je Anglie, Irsko, a další. Měli jsme taky operaci Brown, první operace, která proběhla v EU, eh, týkala se vyšetřování neregulo, neregulovaných peněžních transferů. Mm, dosáhli jsme skvělých výsledků taky v operaci Halifax, která proběhla v roce 2017, která byla zaměřená na rozbití mezinárodní sítě pašování a obchodování s lidmi. Tahle ta operace byla umožněna díky společné spolupráce mezi zeměmi, jako je Bulhar, Bulharsko, Bel, Belgie, Nizozemsko a další konsultační fórum nejvyšších státních zástupců v EU, dobré osvědčené postupy, zkušenosti, které jsme si vyměňovali. Eh, diskutovali jsme o nejrůznějších iniciativách, došlo také k vyhodnocení toho, co už eh, bylo schváleno jako právní akty bulharský státní zástupce také využívá proto, aby zlepšil svoji koordinace s kompetentními orgány, jak v EU, tak mimo EU. Nejefektivnější justiční spolupráce a nástroj, který nám zde pomáhá mm, při vyšetřování a sběru eh, důkazů, to jsou přímé kontakty mezi agenturami činnými v trestním řízení a s e, soudy, e, justičními orgány i v EU, i mimo EU. Spolupráce e, boje proti zločinu je takto stále efektivnější, takže nejvyšší státní zastupitelství v Bulharsku má bilaterální dohody zeměmi mimo EU, jako je Turecko, Černá hora, Srbsko a Severní Makedonie náš úřad bude i nadále rozpracovávat tenhle ten přístup v následujících letech. Po, mm, podle směrnice mm, Evropského parlamentu a rady pro využití finančních a dalších informací pro vyšetřování a stíhání eh, trestných činů. Budeme mít další příležitosti pro přeshraniční spolupráci a výměnu informací z centrálního rejstříku bankovních institucí. To také umožní včasné zmrazení trestných aktiv a jejich následnou konfiskaci. Děkuji ještě jednou za možnost eh, tady předložit, jaké je stanovisko nejvyššího státního zástupce Bulharska ohledně potřeby rozšířit přeshraniční spolupráci a její nástroje v boji proti organizovanému zločinu a korupci. Tím, že přijmeme společnou strategii, doufám, že následující diskuse mezi mm, aktéry smysluplně doplní vnitrostátní pozice. Děkuji. Now let's move to Mr. Cafiero de Rao. Děkuji a nyní pan Cafiero de Rao, který je zástupcem eh, protiteroristického zástupce v Itálii. Si sono sì, mi dispiace tantissimo. Eh, omlouvám se, že na vás tak dobře nevidíme přes všechny tady kamery. Možná, že bychom je mohli posunout stranou, aby jsme měli kontakt oční. Nevím, jestli ještě dostanu navíc ten čas, který eh, zbyl od předchozího ročníka. Každopádně chci poděkovat eh, výboru za uspořádání tohoto slyšení. Budu muset eh, rychle odejít, ale chci zejména zdůraznit, že v naší působnosti máme mafie, které jsou Camoran Drangeta a další, které v Itálii působí které vznikly na jihu Itálie a které se rozšířily i do středu a na sever Itálie. A později se rozšířily i do eh, dalších evropských států. Takže eh, italské mafie neznají hranice a působí všude na světě. Jsou přítomny prakticky ve všech evropských zemích. Eh, používají eh, nebo jako první eh, oblast pro růst používají obchod s drogami a prostřednictvím tohoto obchodu vytvořili síť, která spojuje Amsterdam, Rotterdam, jsou to různé evropské přístavy, ale i přístavy v Tyrhenském moři, v Itálii a ve Španělsku. Jsou přítomni i na Eh, francouzském pobřeží nebo albánském pobřeží, prakticky všude i v Kanadě mají eh, více než 50 eh, působišť, i ve Spojených státech jsou přítomny a různé skupiny jsou zastoupeny i ve střední a jižní Americe. Jsou to velmi eh, bohatě strukturované organizace, které mají příjmy ve výši miliardy, miliard euro. Přibližně 30 miliard euro ročně a když si představíte, jak velké jsou to prostředky, tak jakou, jaký mají vliv a samozřejmě to nejsou jenom čistě hospodářské aktivity, ale jsou to také další aktivity, prostřednictvím eh, firem, potom se šíří dále, kupují další legální eh, firmy a jsou přítomni ve strukturách, kde působí i další podnikatelé, advokáti a eh, mají nejrůznější oblasti působnosti. Takže jsou to subjekty, které také mohou působit eh, v politice. Jsou to eh, inženýři, eh, agroinženýři a věnují se různým činnostem, takže jsou specializovaní celé řadě věcí. A tváří v tvář takové mafie, jako je Drangeta, je potřeba si uvědomit, že musíme mít nástroje, které mají, nebo které čerpají ze zkušeností, které máme s rangetou v Itálii. A to i když působí jinde než v Itálii. Víme, že vytvářejí skupiny lidí, kteří si kupují eh, restaurace, bary a používají to jako zástěrku pro své aktivity. ale samozřejmě používají i násilí tam, kde to považují za nutné. My jsme například eh, eh, v Kalabri, to je takový výraz, který se používá, který dává najevo, aby bylo jasné, o čem je eh, řeč a používá se to pouze tam, kde je to potřeba. Takové jsou metody, které používají naše mafie, zejména Grangeta, která je dnes nejsilnější z těch mafiánských organizací v Evropě. A proto bude potřeba, aby tento výbor se začal věnovat i těmto speciálním eh, případům a situacím, které vznikají v tomto případě. Jsou to mafie, které používají eh, zastrašování k tomu, aby ovládali Eh, trh. I eh, naše soudy se už zabývaly v minulosti těmito případy a eh, konstatovali, že existuje mlčenlivá mafie, která používá podobné výrazy, jako jsem zmiňoval před okamžikem. A už tato aktivita je odlišuje od eh, ostatních, které nepoužívají násilí. Víme, že často stačí pouhé zastrašování. A to i nepřímé. A v tomto případě není možné prokázat to zločinné spolčování. A soudci hmm, a i profesoři, kteří se toho účastní, i paní Kiniči, která o tom hovořila. Se tím eh, zabývali Giovanni Falcone, soudce, eh, který už eh, není mezi námi. To jsou lidé, kteří na to upozorňovali. Víme, že ten jediný nástroj, který je pro boj s mafií, je potřeba odhalit a popsat způsob, jakým mafie působí a jakým zasahují do politiky a prostřednictvím zastrašování se jim daří přesvědčovat a ovlivňovat i eh, výsledky voleb. A my dnes víme po těch velkých operacích, které byly provedeny v Německu, v Nizozemsku nebo v Belgii, eh, v celé řadě zemí, že tyto organizace vytvořily firmy, které sloužily k zprostředkování pracovní síly, eh, fiktivní fakturace a k dalším investicím. A dnes vidíme, jak fungují. Přestože došlo k zatýkání, tak pořád ještě eh, nejsme schopni přesně popsat, jak velké možnosti mají v ovlivňování hlasování. A přesto jsou tady přítomny a už to, že jsou tady přítomny, znamená, že mohou ovlivňovat výsledky voleb. A to proto, že působí velmi důvěrně nebo tajemně, snaží eh, se fun- působit pod různými zástěrkami, aby nebyly rozpoznatelné. A tím se jí daří eh, eh, působit. Myslím, že to bylo konstatováno v celé řadě členských států, že existuje tento trup, eh, tento typ trestné činnosti. Vidím, že už jsem eh, spotřeboval větší část své řečnické doby, tak bych chtěl ještě upozornit na další velmi důležitý aspekt, což jsou nové technologie globalizace, finančních transakcí, eh, vznik nových eh, platebních systémů, bitcoin a další eh, formy kryptoměn. V této oblasti je potřeba, aby tomu Evropa věnovala pozornost. I pátá směrnice Evropské unie pro boj s praním špinavých peněz se začíná eh, zabývat těmito poskytovateli služeb, jako je blockchain, tak je potřeba mít schopnost monitorovat, eh, verifikovat přesně tyto finanční toky, jaké jsou jejich původy. To jsou všechno věci, které nám zatím chybí. U blockchainu je možné říci, jaké jsou to částky a Eh, kdo jsou ti, kteří to provádějí, ale pořád nejsou známy ty příčiny těchto transakcí nebo jakým způsobem přesně proběhly. To jsou všechno věci, které musíme eh, se snažit pochopit. Zatímco banky oznamují podezřelé transakce, tak v tomto případě u těchto forem finančních toků neexistuje žádná efektivní kontrola. A v této oblasti tedy tomu musí Evropa začít dát pozornost. My už eh, jsme se snažili iniciovat spolupráci mezi různými policejními složkami a snažit se monitorovat tyto toky. A dále oznamování podezřelých transakcí. To je také velmi důležitý aspekt. Jsou tady velmi důležité indicie korupce nebo praní špinavých peněz. A díky jejich ověřování ve spolupráci s bankami a s experty. Můžeme získat velmi důležité finanční informace, které potom můžeme dávat do našich databází a používat pro další vyšetřování. A každý eh, rok jsou to statisíce informací, které získáme do eh, našich registrů. Máme obrovskou databázi, která obsahuje miliony takovýchto informací a tato eh, databáze existuje už od roku 92. Máme více než 500 tisíc pozitivních případů, kdy se jednalo o terorismus nebo organizovaný zločin a kde prostřednictvím předání těchto informací státním zástupcům jsme mohli identifikovat eh, dalších několik tisíc případů které potom se mm, analyzovaly a došlo k odhalení eh, korupce nebo praní špinavých peněz. A další aspekt, eh, o kterém jsem chtěl hovořit, je ne všechny informace mají stejnou váhu. Je potřeba si uvědomit, že ta finanční informace je výrazem nebo eh, výsledkem práce banky, a v okamžiku, kdy ta jednotka pro ty finanční analýzy funguje ve všech členských státech a skládá se například ze státních zástupců a policie, tak potom tato multidisciplinární jednotka může eh, hlouběji zkoumat tyto případy. Bylo by dobře prohloubit eh, tento způsob práce a vytvořit jednotnější přístup pro tyto finančně analytické jednotky, které slouží k výměně informací, která je zásadní. A na základě toho je potom možné i zlepšit spolupráci v té oblasti boje proti praní špinavých peněz na základě všech těch informací, které pocházejí od státních zastupitelství a policií. A ještě další aspekt, na který jsem chtěl upozornit, je přístup k digitálním datům. To je také další nezbytný aspekt. Příchodem nových technologií nebo technologie 5G a s umělou inteligencí je nezbytné, aby Evropa dohledla na vznik těchto nových technologií a určila, jakým způsobem budou moci Eh, vstupovat na trh. Bude potřeba definovat ty eh, podmínky pro jejich fungování. A tím už končím, pane předsedo. Je to právě tento aspekt, kdy už eh, komise v roce 2018 se rozhodla navrhnout, aby všechny justiční orgány v Evropské unii měly přístup k těmto datum tam, kde probíhá trestní řízení eh, boj proti korupci a nebo eh, organizovanému zločinu. Takže v této oblasti již došlo předložení návrhu a bude potřeba, aby se ta regulace dále rozšířila. Bude, potřeba, bude potřeba, aby došlo k vytvoření jednotného evropského prostoru spravedlnosti kde Evropská unie musí být silným aktorem. Pokud bude za tento jednotný prostor spravedlnosti, tak eh, se dostaneme k prostoru, kde eh, bude dobře fungovat spolupráce mezi justičními orgány. A já chci také upozornit na velký pokrok, kterému došlo ve spolupráci s albánskými úřady, to je oblast mezinárodní spolupráce, ale e, je to spolupráce i s dalšími státy v Africe, například s Nigerií, kde Itálie vytvořila úřad pro nigerijského státního zástupce, který vykonává e, toho styčného e, důstojníka s nigerijskými orgány, takže ta výměna informací je téměř okamžitá. V okamžiku, kdy jde obchod s lidmi, nebo k těm nejhorším trestným jevům, tak eh, můžeme okamžitě zasáhnout s pomocí eh, těchto orgánů s těmi státy, ze kterých pocházejí pochatele. To je všechno, už eh, nemám čas. Omlouvám se za to, že jsem překročil svou řečnickou dobu, ale chtěl jsem využít této příležitosti co nejvíce. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane prokurátore. Překročil jste čas o pět minut, ale děkuji vám každopádně za velké zaujetí, eh, se kterým jste přistoupil k vysvětlení práce vašeho eh, státního zastupitelství pro boj s korupcí a organizovaným zločinem. A děkujeme vám také za to, že jste nám objasnil fungování drangety jako zenostry. Eh, Tutte le forme di mafia. Víme, že je potřeba zintenzivnit boj se všemi typy mafií. Ta Kamora, Andrangeta nejsou jenom italské jevy, nebo ne, eh, působí pouze v, v rámci italských hranic, ale víme, že vyváží eh, trestnou činnost a zločinné spolčování i do ostatních evropských států a my všichni se s tím musíme potýkat. Takže vám děkujeme za vaše svědectví. Move to... A nyní nastal čas, abychom dali prostor další. mu pozvanému hostu a to je paní Ulrika Paul. Vítám vás. Zunächst für die Děkuji mnohokrát, děkuji také za příležitost um, podívat se na tahle důležitá témata z advokátního pohledu. Eh, doufám, že budu hovořit stejně zapáleně jako můj předřečník už jsme si vyslechli od všech předřečníků, eh, eh, zločinci se nenechají zastavit hranicemi. Organizovaný zločin se propojuje celosvětově. Eh, když se podíváme třeba na praní špinavých peněz, peníze cestují kolem celého světa a mm, hledají ehm, daňové ráje, kde tedy samozřejmě je těžké je stíhat. Ehm, je těžké postupovat eh, proti těmto sítím tam, kde eh, v podstatě není možné najít eh, justiční protějšky. Přesto potřebujeme hledat spolupráci v boji proti kriminalitě, organizovanému zločinu. Zejména tedy v Evropě to vede k posílené spolupráci relevantních aktérů. Je to opravdu zásadně důležité proto, abychom mohli postupovat účinně. Takže podívejme se na eh, problematiku třeba různých eh, mezer v zákonu, které samozřejmě ty zločinci okamžitě využívají proto, aby zákony obcházeli, eh, nějakým způsobem hledali možnosti pro podvody. Takže tady musíme okamžitě vyřešit jak tyto zákony vylepšit. Ale pokud tedy trestní stíhání vyžaduje vyšší, větší kompetence i protože dochází k eh, přeshraničním eh, trest, trestným činům, tak samozřejmě musíme hledat eh, možnosti efektivního, efektivní ochrany veřejných financí a občanů. Takže evropská spolupráce v justičních záležitostech vychází z vzájemného uznávání. Tady vlastně základem je eh, samozřejmě vzájemná důvěra a tato důvěra může existovat pouze tam, kde máme srovnatelné předpoklady. De facto už dnes se potýkáme s obrovskými potížemi v tahle oblasti tak rozhodl i Evropský soudní dvůr, že tedy evropský e, zatykač nemůže být vydán, pokud osoba v nějakém cílovém státě pokud jí tam hrozí um, nelidské chování. A takže ten zatčený ve výchozí země e, potom ne, ne, nemůže být požadován. Takže evropský zatykač uh, s, pokud nemůže být tedy realizován z nějakých eh, důvodů základních práv, tak potom eh, takovýto zločinec, řekněme v extrémních případech, nemůže být pože- vyžádán, protože by se mohl vystavit eh, těmhle těm obrovským problémům. Takže tady musíme na to s tím něco udělat, protože jinak e, není možné efektivní vymáhání práva. Tady je e, samozřejmě potřeba vyžadovat e, vysoké standardy při vymáhání práva v členských zemích. Přitom nemáme minimální společné standardy, máme nějaké všeobecné klauzule, ale realita v řadě členských zemí je odlišná. zejména eh, nemáme závazná pravidla, eh, nemůže být vyloučeno, aby nějaký um, obžalovaný byl tedy požadován ve dvou, nebo stíhán ve dvou zemích um, kvůli stejnému trestnému činu. To vlastně vůbec není možné dnes. Jako um, státní zástupci v praxi, um, kdy, spolupra- když tedy pracujeme s evropskými nástroji, tak se konfrontujeme s eh, problémy, které vlastně vychází ze zapojení vícera států. A to potom vede samozřejmě ke znevýhodnění eh, obžalovaného. Například máme vícekrát omezení eh, možností právní obhajoby, Eh, máme problémy i s jazykovými mutacemi. Eh, může se stát, že třeba dojde k mm, autonehodě, eh, která vlastně způsobí i úmrtí a může trvat věčně, než v takovýchto případech získáme potřebné informace, tak aby vůbec mm, bylo možné také tyto informace poskytnout mm, v příslušném jazyce aby se to potom dostalo i k obhajobě. E, takže vlastně teď zavádíme Evropské, e, úřad evropského žalobce. Tady vlastně šlo i o právo procesní, článek 600 e, odstavec 3a a také evropské minimální standardy, které je potřeba nastanovit. Řízení vychází z vnitrostátního práva a my si myslíme, že tady jsme přešli o velkou příležitost. Tady vůbec není zajištěno, že nějaký komplexní, že dojde k komplexnímu přeskumu eh, základního práva a pořád tedy máme odlišné standardy v členských zemích a prostřednictvím europeizace se to dále prohlubuje a i to přeshraniční eh, vyšetřování je nedostačující evropské procesní právo u, u, u, otevírá také jako si možnost tomu, čemu říkáme forum shopping a e, pak je taky vlastně otázka, v kterém státě e, může nebo musí být proveden, e, provedeno to stíhání. A někdy se tedy stane, že neexistuje žádná nutnost toho obžalovaného vůbec informovat o s trestním stíhání a Tady je potřeba s tím něco okamžitě udělat. Taky máme nedostačující eh, řešení témat, které potom vede k tomu, že hrozí nebezpečí, že soudy eh, v podstatě vystupují, nebo, nebo vůbec, že, že celý ten systém eh, dopadá tak, že eh, to přeshraniční stíhání nebo vyšetřování eh, probíhá neefektivně. A my se prostě potýkáme s problémy, které jsou úplně nové, nedostatečně prodiskutované a je potřeba se tedy eh, o tom pobavit nějak rovnoprávně a jinak to nemůže fungovat. Právě ve, v souladu s bojem proti korupci je potřeba zajistit taky um, nezávislost e, obhájců, jaký, jakékoliv zastoupení ze strany advokáta. E, tady vlastně mandát, e, mandant ehm, od něj očekává tady, nebo zákon mu také dává určitá práva, která potom může očekávat, co se týče například um, Eh, utajení informací a tak dále. Takže boj proti přeshraniční kriminalitě a korupci je zásadně důležitý pro občany a státy. Ale přitom nesmíme zapomínat na práva obžalovaného. Zavádíme nové evropské nástroje, a ty nesmí nějak eh, za, eh, zacementovat eh, nedostatečná práva nebo nedostatečnou ochranu těchto práv. Takže nesmí to vést k tomu, že vznikne takzvaná race to the bottom. Takže dávejme si pozor na to, udržujme si vysoké standardy, které očekáváme od soudů v celé Evropské unii. Jenom tak eh, bude možné efektivní trestní stíhání a pouze tehdy, když budeme mít všude silné právní státy, bude možné efektivně postupovat proti zločinu a opravdu jej vykořenit. Děkuji. Děkuji mnohokrát za tento příspěvek, je to velmi důležitý příspěvek pro naši diskusi. Nyní na závěr má slovo poslední panelista, a to je zástupce občanské společnosti z Rumunska, pan Čurčany. Pane předsedo, děkuji vám za pozvání na toto slyšení a na to, že mi umožňujete, abych jakožto zástupce občanské společnosti hovořil, jaký dopad má na rumunskou společnost korupce. Jsem uh, také investigativní novinář a musím říci, že v Rumunsku zažíváme neuvěřitelnou míru korupce. Takže kromě toho, že jsem novinář, eh, tak se zabývám právě i touto oblasti. Jak funguje systém soudnictví v Rumunsku? Eh, máme tu mnoho případů, kterými se zabývá, myslím, i váš výbor pro občanské záležitosti. A dochází také případům obchodování s lidskými bytostmi a také ničení životního prostředí. Musím říci, že naše společnost je teda a, jaksi propletená korupcí. My jsme jednou takovou zdrojovou zemí. Řečník byl přerušen předsedou. Prosím vás, a, žádám o osoby, které odcházejí, aby byly potichu. Takže máme celou řadu zpráv, které hovoří o prostituci, zneužívání dětí, nicméně obecně se o tom nehovoří. Za posledních sedm let tento fenomén narůstá, je tu čím dál více zločinců a samozřejmě tedy i obětí, dochází také k obchodování s lidskými orgány. I když tedy je počet obětí v Rumunsku podstatný, tak státní zástupce se tomu s, velký, s velkou pozorností příliš nevěnuje a také nemáme oficiální údaje. Dospěl jsem k závěru, že s výjimkou některých případů, kdy se tomu věnovala jednotka, pro vyšetřování orgánů, tak tu nebyly žádné oficiální případy pro obchodování nebo s lidskými jádry nebo ledvinami či jinými orgány. Takže Rumunsko, je na, Rumunsko se nahlízí jako na zemi, kde, která je zdrojem pro obchodování s lidskými orgány, podobně jako Moldavsko, Makedonie a jiné země v regionu. Zejména se tyto zločinecké skupiny zaměřují na chudé oblasti, vesnické oblasti, kdy lidé prodávají orgány za peníze a po vykonané chirurgii se zločinecké skupiny zase obracejí na další osoby, které si přejí prodat své orgány a, a zločinecké skupiny tohoto rázu ale nikdy nebyly vyšetřovány našimi orgány. Ale není to jenom otázka obchodování s lidskými orgány, ale je to také otázka obchodování s novorozenci. Máme tu několik aktivních skupin, které se zaměřují takto na ženy, které jsou uměle oplodňovány a následně nelegálně prodávají novorozence za několik stovek eh, eur. A takovéto sítě byly také velice aktivní, eh, jsou velice profitabilní a nebyly vyšetřovány ani poté, co, bylo, co byly vysílány výsledky mého samotného šetření. Stálo by to za to eh, se tomuto tématu také věnovat. A, ale je, je to něco zvláštního, že samozřejmě pokud nějaké vyšetřování začne, tak nakonec ani nedojde k žádnému rozsudku, k žádnému odsouzení. A Abych to eh, zestročnil na klinice v městě Kluž, také eh, získávali prostředky právě pro obchodování s lidskými orgány, které následně byly prodávány bohatým cizincům, byly jim zasílány eh, letecky. Tak to tedy se zneužívali tito nelegální dárci, kteří následně ani neobdrželi finanční prostředky jako úhradu a přestože se obrátil na příslušné orgány, tak nebyl vyslyšen. Další zajímavá věc, že eh, policejní eh, agenti požádali o stažení stížnosti, protože v dané době Rumunsko mělo vstupovat do EU a poškodilo by to jaksi pověst v země při vstupu do EU. A co se týče případu obchodování nebo prodeje z eh, eh, lidských ledvin, tak daná osoba, tedy oběť tohoto činu, nebyla nikdy ani kontaktována policií, nedošlo k žádnému rozsudku. No a to vše prokazuje, že policejní vyšetřovatelé ani státní zástupce nevykonávají řádně svoje práci. No a tak si představte, že v Rumunsku máme webové stránky, kde tedy i lidé nabízejí své orgány. Je tam několik stovek takovýchto online příspěvků a žádný příslušný orgán se takovou to, touto záležitostí nezabýval, přestože je to trestný čin. A čím větší je poptávka, tím samozřejmě je větší i nabídka. Musím říci, že i celá řada lidí zemřela v případě těchto nelegálně prováděných operací. Jsou tu kriminálníci, jsou tu skorumpováni lékaři, máme tu stovky nemocných i rumunských občanů, kteří čekají na nové orgány a člověk si klade otázku, zda je to z důvodu nedostatečného profesionalismu, anebo je to prostě takový mix eh, korupce. A další případy jsou zneužívání eh, zletilých dívek, kterým se také nevěnují policejní orgány. A nevěnují se tomu, jak fungují tyto zločinecké orgány. Máme tu velká města, jako Konstance Krajová a další a to jsou úplné semeniště tady těchto trestných činů. A zase eh, ty skorumpované orgány nejsou nikdy prošetřovány. A ani státní zástupce, ani soudci se nevěnují těmto případům. A jeden z nejvýznamnějších případů s napojením na Spojené království. Z toho se stal skandál, protože eh, ten pachatel byl propuštěn a unikl tak i vězení. Přitom ale došlo k desítkám rumunských eh, dětí, které byly eh, prodány a vlastně pachatel unikl vězení a mezi tím pak ve Spojeném království stejní zločinci byli odsouzeni a, bylo, byl jim uvolen trest vězení. Takže to, jak si panuje jakési dvojí metry a to je nepřijatelné v demokratické zemi patřící do Evropské unie, aby měla takto skorumpovaný systém soudnictví pak eh, prohlášení britského policisty, který se zúčastnil tohoto vyšetřování, mohu říci, že ty důkazy, které jsme dali dohromady s rumunskými kolegy, byly velice pádné. Ehm, bohužel, ale tomu tak je v mnoha případech eh, rumunské justice. Jsme zdrojovou zemí pro obchodování s lidskými bytostmi a působí u nás celá řada zločineckých organizací. Pak můžeme také hovořit o klimatických změnách a jejich dopadech, o ničení Amazonie, ale často také zap vzpomínáme na oběti podobného dramatu u nás v Rumunsku, které je zemí s rozsáhlými eh, lesy. My jsme u nás měli také případy eh, takového zneužívání a nekalých postupů velkých nadnárodních společností a příslušným úřadům trvalo více než deset let, než se začaly zabývat případy jedné eh, rakouské firmy, která takto zneužívala naše území. A to si myslím, že je opravdu eh, případ obrovského formátu, kdy se zneužily miliardy eur. Tento případ je konečně nyní eh, vyšetřován eh, jednotkou pro boj proti organizovanému zločinu. Nicméně v, u podobných mnoha případů nebyly ani dostatečné finanční prostředky pro šetření, protože, jak se zdá, tak jak si e, nejvyšší úředníci nemají zájem ani pro tyto environmentální trestné činy. Všichni chceme svobodně žít v zemi, kde funguje e, školství, zdravotnictví a ochrana životního prostředí. To jsou všechno práva, která nám dává naše ústava, ale Eh, Romoně mají také právo na neskrumpovaný nezávislý justiční systém, a který je ochrání před rukama eh, skorumpovaných politiků. Eh, Romané také mají právo být chráněni před mafií, protože jinak budou zničeny základy mladého demokratického státu. To je možné zlepšit přeshraniční spoluprací, ale také tím, že Eh, budeme mít nezávislé, eh, neskorupované vyšetřovatele. Děkuji vám, pane Čurkánu, za eh, vaše svědectví. A nyní mám zbývá 45 minut a já navrhuji, abychom formulovali cílené otázky na naše řečníky, aby pro ně také zbyl čas odpovědět v tomto druhém kole diskuze. Takže můžete zvednout ruku nebo ruku s vaším jménem. Vidím, že už někteří se o slovo přihlásili. A paní Kyniči má slovo jako první. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také našim eh, hostům, kteří eh, vystoupili s velmi eh, zajímavými prezentacemi. Chtěla bych poděkovat zejména panu Kafirovi de Rao který tady popsal velmi obšírně, jak fungují mafie na evropském území, a které bohužel eh, mají svůj původ v Itálii, je to sicilská mafie, Camoran, Grangeta, to jsou všechno organizace, které jsou velmi silné v mezinárodní měřítku, ale jsou tady i nigerijské nebo čínské mafie, které působí na, italském, eh, na, pardon, na evropském území. Chtěl bych připomenout i eh, svého otce Roka Kiničiho, který eh, také na Sicílii bojoval proti mafii a který upozorňoval, že je potřeba mít eh, zvláštní právní nástroje, které definují zločinné spolčování a mít efektivní systém spolupráce mezi policií, soudci, státními zástupci a tak eh, je potřeba mít eh, způsob, jak eh, postihovat nebo zadržovat výnosy z této trestné činnosti, který také padl za oběť mafie. A chtěl bych poděkovat panu státnímu zástupci Kafierovi za jeho slova. On hovořil také o tom, jaké požadavky mají ti, kteří pracují v této oblasti proti organizovanému zločinu také ráda, že upozornil na potřebu evropské legislativy, která by eh, definovala mm, to zločinné spolčení na evropské úrovni a také upozornil na potřebu, abychom měli právní úpravu, která bude obsahovat všechny tyto nástroje, které nám umožní a budou motivovat k lepší spolupráci mezi policejními složkami a justičními orgány. A v tomto ohledu bych také chtěla upozornit na to, že u některých velmi vážných eh, trestných činů, jako je obchod eh, s lidskými orgány nebo obchod s omamnými látkami, je potřeba zlepšit spolupráci se třetími státy. A jsem, eh, byla bych ráda, kdybyste se mohl věnovat tomuto aspektu. A další velmi důležitá věc, na kterou bych se chtěla zeptat, se týká různých nástrojů, které je možné používat při vyšetřování mm, v oblasti organizovaného zločinu, který působí přeshraničně. Víme, že tady zbývá ještě eh, před námi hodně práce na evropské úrovni. A taky by mě zajímalo, eh, co si myslíte o e-evidence, o elektronickém dokazování. My jsme už eh, vedli diskusi o tom, že bude potřeba zlepšit eh, legislativu. Víme, že eh, tito pachatele působí na internetu. Mě by zajímalo, eh, jak se na to díváte vy. My už se tomu začínáme věnovat. Jako zákonodárci hledáme nějaký způsob, jak to zajistit. A myslím si, že to je velmi, ne, o, velmi nezbytný nástroj. Takže bych byla ráda, kdybyste se mohl věnovat ještě těmto aspektům a e, pohovořit o vašich zkušenostech. Děkuji paní Kiniči, paní Šugaru. Thank you, Chair, very much. I have to. Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě velmi přesné otázky. A to proto, že tady v parlamentu nám leží velmi na srdci boj proti korupci. A tomu, že teď tady máme toto slyšení, tak eh, bych také chtěla upozornit na práci investigativních novinářů, kteří eh, píší o korupci. Mám otázku na pana Gerševa, zástupce státního, hlavně státního zástupce z Bulharska. První otázka se týká skandálu, kdy státní zastupitelství bylo vystaveno v Bulharsku velkému tlaku Hodně se o tom psalo v médiích. V podstatě šlo o nákup nemovitosti za nižší než tržní ceny, kdy vzniklo podezření z korupce a e, podezření na praní špinavých peněz. Státní zastupitelství Bulharsku e, začalo vyšetřovat tyto případy a zatím ty výsledky jsou nejasné, takže otázka je, jak to teď vypadá s tímto vyšetřováním a jestli je tady nějaká přímá souvislost mezi vámi a tímto vyšetřováním. Podílel jste se na tom. A moje druhá otázka se týká dalšího skandálu Tankergate. I o tom psali investigativní novináři. Týká se to případu v roce 2018, kdy jeden z poslanců Evropského parlamentu, pan Raděv, cestoval do Líbie s jedním známým eh, obchodníkem se zbraněmi a s dalším mužem, panem Raděcovem. A kromě toho se této cesty účastnili libiští úředníci ministerstva dopravy, a kteří eh, jednali eh, o tom, že by došlo k propuštění eh, tankeru za vysokou částku. Chci se zeptat, jestli i tento případ se vyšetřuje A je to součástí toho boje proti korupci v Bulharsku. Děkuji vám. Thank you. Now we hear from Honorable Roberti. Děkuji, pan eh, Roberti. Děkuji, pane předsedo. Já mám eh, eh, několik otázek, ne, jednu obsahovou poznámku, co se týče organizovaného zločinu a mezinárodního terorismu. To jsou jevy, které jsou čím tím globalizovanější, zatímco naše postupy jsou stále národní, takže eh, tady se velmi argumentuje svrchovaností, ale přitom nejsme schopni čelit těm externím faktorům. Ta, to rozhodně není dobré. Myslím, že bychom si eh, měli uvědomit, že v boji proti eh, trestné činnosti jakkoliv typu je potřebná výměna informací a je v případě e-evidence by to souviselo s jurisdikcí na daném území. Víme, že ta není možná, pokud eh, ty nástroje, které mají k dispozici, nejsou kompatibilní s tím, jak funguje organizovaný zločin. To je moje eh, první poznámka a tím bychom se měli zabývat, když eh, mluvíme o e-evidence a přeshraniční zločinnosti. A co se korupce týče, komise eh, se hodně zabývala otázkou praní špinavých peněz. Pátá směrnice o boji proti praní špinavých peněz byla transponována v Itálii, nevím jestli v ostatních zemích, ale v Itálii ano. A tato směrnice zavádí velmi důležitou novinku, nebo je jich několik. Jednak je to upozornění na že transakce s virtuálními měnami od poskytovatelů těchto eh, služeb. Dále jde obchod s uměleckými předměty, eh, transakce Eh, vysoké transakce. A potom jde o zrušení anonymních finančních nebo bankovních účtů, takže už eh, bylo prolomeno bankovní tajemství, ale ten problém spočívá v tom, že nestačí přijímat dobré zákony na evropské úrovni, ale je potřeba vytvořit systém kontroly, jakým způsobem jsou transponovány tyto nástroje na národní úrovni, jakým způsobem jsou vynucovány a nebo sankcionované ty státy, které tak neučinili, nebo které nejednali, nebo nezavedly ty nástroje, které se vyžadují na evropské úrovni. Komise, která monitorovala situaci deseti bank, které eh, nedodržely tyto požadavky, tedy upozorňování na ty podezřelé transakce a jsou podezřelé z špinavých peněz, tak v jejich případě komise navrhla Evropskou agenturu ad hoc, která by měla na starosti monitoring těchto evropských požadavků, vzhledem k tomu, že některé státy nebo jejich interní orgány nebyly schopny monitorovat to, jestli efektivním způsobem eh, bylo provedeno hm, toto nařízení, takže bylo navrženo eh, navrženo vytvoření té ad hoc agentury. Já s tím souhlasím, někteří namítají, že těch agentur je v Evropské unii příliš, ale já si myslím, že je potřeba rozlišovat Eh, mezi agenturami, které jsou smysluplné a které eh, jsou smysluplné. Takže by mě eh, zajímalo, co si o tom myslíte. Tedy, že by vznikla Evropská agentura pro monitoring podezřelých transakcí. A další otázka. Myslíte si, že by bylo užitečné, aby došlo k přijetí té společné strategie pro boj proti korupci a praní špinavých peněz aby také eh, eh, vznikl zvláštní výbor Evropského parlamentu eh, na modelu například těch předchozích zvláštních výborů, které ale nepřinesly žádné velké výsledky, anebo že by byla obnovena práce výboru Krym, která by dostala na starosti i tyto otázky a zabývala se i touto formou trestné činnosti. Takže by mě zase zajímal názor našich hostů. Caro Roberti. Pane Roberti, vy eh, víte, že vždycky posloucháme s velkým zájmem vaše příspěvky. Vy jste eh, řekl věci, se kterými já absolutně souhlasím a chtěl bych to doplnit. Vy jste říkal, že je tady potřeba si uvědomit, že reakce na tu trestnou činnost musí přesahovat hranice, podobně jako je to u té trestné činnosti. A vy jste říkal, že eh, jsou tady někteří, kteří upozorní na to, že to je proti svrchovanosti, ale velmi to vyhovuje pachatelům a eh, členům mafí. A měli bychom se tím eh, vážně začít zabývat, tím vytvořením jednotného prostoru spravedlnosti a měli bychom vytvořit jednotné trestní právo nebo trestní řád a evropského státního zástupce, ale hlavně také základy pro eh, efektivní eh, spolupráci justičních orgánů v trestních věcech. Ale řekl bych, eh, že musíme dělat ještě více. Musíme si uvědomit, že také ve Spojených státech byla situace, kdy trestná činnost začala překračovat hranice. A podobně je to i v Evropě a proto vznikl i ten úřad federálního eh, prokurátora, federální úřad pro vyšetřování FBI a díky tomu se podařilo čelit mafii. A díky tomu se eh, podařilo zlepšit boj proti organizovanému zločinu na federální úrovni ve Spojených státech. A podle některých z nás je to i podobné v Evropě a měli bychom se toho držet tohoto příkladu. Myslím, že to je historická lekce, ze které bychom se měli poučit a snažit se vybudovat organizaci na evropské úrovni, která by byla schopná čelit přeshraniční eh, trestné činnosti odpovídajícím způsobem, protože zatím eh, žádné eh, z těch institucí, o kterých hovořil pan Cafiero, ať už to byla Drangeta, Cosa Nostra, ty různé italské mafie, nejsou čistě italským jevem, ale jsou celoevropským jevem. Ale mám ještě další žádosti o eh, slovo paní Daly. Pokud vím, tak už tady nejsou žádní další členové, takže vy budete mít slovo na závěr a potom předáme slovo našim panelistům. Paní Daly. Děkuji, pane předsedo. Ano, já si myslím, že je to velice důležité téma, protože eh, řešit korupci je téma důležité pro naše občany, takže bych byla ráda, kdybyste pokračovali v této linii dotazu, jako to bylo na našeho bulharského pozvaného hosta. Opravdu je důležité to, co trápí bulharské občany ano, my jsme se zabývali Bulharskem, viděli jsme, jaký je, je index této země v rámci Transparency International. Je důležité, aby i oni se snažili bojovat proti korupci, protože tam byla celá řada uh, korupčních skandálů a bulgarští občané říkají, že mají důvěru v Evropskou unii. Když bojuje proti korupci, tak je důležité, abychom opravdu i na tom zapracovali. A myslím si, že přítomnost pana Geševa někoho znepokojuje. Zazněly ty otázky na něj a já bych si ráda tedy vyslechla, ráda odpovědi z jeho strany, reakce na příslušný skandál ale je tu celá řada také dalších skandálů, kdy eh, tu byly určité eh, případy podezření zneužívání DPH eh, a, a řešení v rámci jeho úřadu. Takže si myslím, že je tu celá řada dalších otázek, které by měly být řešeny. Pak i samotný eh, proces vašeho výběru, to, eh, na to ze široka reagovali obyvatelé Bulharska, takže i ta samotná volba je taková spochybnitelná. A je důležité, abychom tedy obdrželi velice jasné odpovědi na tyto otázky, protože je to znepokojící. Takže, jak jsem řekl, předám slovo našim panelistům. Máme určitý čas k dispozici, nějakých 30 minut, takže prosím, začneme ve stejném pořadí. Pět minut eh, pro každého našeho řečníka a v první řadě pan Gešev eh, z úřadu státního zástupce z Bulharska. Děkuji. Já v první řadě zareaguji na ten dotaz přestože byl nasměřován spíše na italského kolegu. Reakce z bulharského úřadu státního zastupitelství. Tady mohu říci, že naším funkcí je bojovat proti eh, trestné činnosti a úzce také eh, spolupracujeme s orgány eh, činné v trestné činnosti, máme komunikační kanály, spolupracujeme s našimi partnery i na úrovni Evropské unie. Já jsem 25 let pracoval jako vyšetřovatel v trestních věcech a jako státní zástupce a Musím říci, že ta komunikace i mezi kolegy na úrovni EU hodně přispěla k zvýšení efektivity. Myslím si, že tato komunikace se vždy zakládala na důvěře, což není vždy jednoduché a také eh, se zakládala na respektování základních práv. A ještě zareaguji na další dotazy, které mi byly položeny ohledně korupce. Já jsem si vyslechl, pokud jsem tomu dobře porozuměl, od jedné poslankyně, že e, narůstá korupce. Obávám se, že některé z těch dotazů, které tu zazněly, se zakládají na nepravdě. V posledních letech v Bulharsku ty e, zmražené e, ten zmražený kapitál eh, konfiskovaný nepřesahuje jednu miliardu a maximální hodnotě 1,5 miliardy eur. A myslím si, že každý eh, členský stát by byl v podobném případě hrdý na takové výsledky. Vy se mě ptáte také, jak jsem byl vybrán a zvolen za uh, jakožto státní zástupce. Nevím, jestli to Evropský parlament příliš zajímá, ale mohu říci, že proběhlo naprosto běžné výběrové řízení podle pravidel. Ostatně to bylo i předmětem vysílání v hlavních médií v Bulharsku. Musel jsem také zodpovědět na ústní dotazy i na písemné dotazy. Tím pádem já nemohu souhlasit s vaším prohlášením, Eh, ano, byly tam určité protesty, ale to byly spíše protesty vůči těm, kteří byli, eh, nebo ze strany těch, kterým se ne, eh, nelíbily jaksi ty výsledky těch řízení našeho úřadu. Ale to neznamená, že obecně tento úřad ne, nepracuje kvalitně. Musím, si říct, musím říci, že tu byly případy, vůči nejbohatším osobnostem Bulharska. To byly případy z doby před několika lety a tady bych chtěl říci, že i vaše dotazy se zakládají na nepravdivých informacích. Jsou to nepravdivá prohlášení, mnohokrát se opakovali v průběhu mých slyšení. Já jsem poskytl informace, pak pak i co se týče toho skandálu s nemovitostmi, vše jsem doložil a vysvětlil v rámci tohoto případu. A v podstatě se jedná o několik desítek případů, které jsou napojeny na prodej nemovitosti pod tržní cenou a já chci říct si jednu věc. Bojovat proti korupci to není jenom úkolem jedné instituce nebo jednoho orgánu. Mnoho institucí je a mělo by být zapojeno do boje proti korupci. Nejen můj úřad, jehož mandátem je hlavně boj proti korupci. Pak tu máme další orgány, například specializovaný výbor eh, pro boj proti korupci který také pracuje na eh, různých případech a již poskytl i příslušné výsledky. Nicméně ne úplně vše, co bylo vykonáno nebo provedeno, představuje trestný čin, tak jako je to zobrazeno v médiích. Často to mohou být nějaká administrativní pochybení, nebo, jak si řekněme, morální přestupek. A náš úřad se zabývá takovýmito případy také, stejně jako těmi ostatními, bereme je vážně. A v Bulharsku, podobně jako v jiných členských státech, ta rozhodnutí jsou učiněna zástupci, kteří se věnují těm konkrétním případům, kteří mají samozřejmě profesní zkušenost, znalost práva. A pak k dotazu pana Raděva. To se týká případu, který se týká občanskoprávního řízení v Bulharsku a pak je to také uh, trestní případ týkající se falsifikace dokumentů, tedy podvod z dokumenty. A my prozatím nemáme žádné přesvědčivé důkazy, takže pokud máte nějaké důkazy o příslušném zločinu, můžete se obrátit na pana Raděva a ostatně i příslušný orgán v Bulharsku si velice rád tyto argumenty vyslechne. Jinak u nás vše probíhá v souladu s pravidly. A pan Kafiero, kdybyste mohl zhrnout vaši reakci na otázky, které vám byly určeny. Děkuji, pane předsedo. V první řadě jde o spolupráci se třetími státy. Myslím, že to je naprosto zásadní. A měli bychom eh, mít strategii pro tuto oblast. Eh, můj úřad například eh, podepsal memorandum o spolupráci se státy v Severní Africe, ale také se Středně, Střední Amerikou a Jižní Amerikou. Myslím, že je potřeba s nimi si zajistit výměnu informací, ale Jde zejména o státy v Africe. A já e, e, bych chtěl pozornit zejména na obchod s lidmi. Víme, že dochází k tomu, že e, v rámci migrace dochází k uzavření jakési dohody mezi organizovanými zločinskými skupinami v té oblasti Středomoří. Týká se to různých zemí, není to samozřejmě jenom jedna organizace, ale zejména je to nigerijská organizace, která potom organizuje ten obchod i přes Niger a další transitní státy a prostřednictvím této sítě se ti lidé dostávají na libyjské pobřeží a překračují Středomoří. A proto je potřeba, aby existovala mm, nějaká dohoda s těmito státy, které, eh, nebo na jejich území působí tyto organizace. Itálie má právě takovou dohodu například se státním zastupitelstvím eh, v Nigérii, ale také s Eritrejou, eh, se Somálií, Somálskem, to jsou všechno státy, ze kterých k nám přicházejí nelegální migranti nebo jsou, je s nimi obchodováno a Eh, předáváme si i důkazy pro to, abychom mohli eh, stíhat eh, tyto případy. A usilujeme také uzavření dohody s organizacemi nebo se státními zastupitelstvími v afrických zemích, jako je, je to síť OAKAP, je to síť států Střední Afriky a Západní Afriky, a dále to eh, síť těchto orgánů ve, eh, na Středním východě. Myslíme si, že je velmi užtečné si mezi sebou vyměňovat eh, tyto důkazy a informace. Takže Evropská unie by mohla být tím aktérem, který bude usilovat o navázání těchto vztahů s dalšími třetími státy, protože je to v evropském zájmu. A je to v zájmu všech těch, kteří tady pracují v oblasti toho jednotného prostoru spravedlnosti v Evropské unii. A dále bych chtěl připomenout, že máme-li bojovat eh, proti obchodníkům s lidmi, protože došlo k eh, velkému rozšíření tohoto jevu, tak je potřeba zintenzivnit také spolupráci mezi policejními složkami a justičními orgány. To je nezbytné proto, abychom mohli čelit eh, této trestné činnosti protože ta se eh, šíří čím dál tím více na naše území. Ale jsou to albánské eh, mafie, čínské mafie, nigerijské mafie, které jsou přítomny eh, v mnoha evropských zemích. A další otázka, která byla určena, se týká přístupu k digitálním datům a databázím. To je naprosto zásadní věc. Jde o informace, které se předávají na Facebooku, na Instagramu, na dalších sociálních sítích, a které také mohou být předmětem eh, které mohou být eh, odposlouchávány a potom e, mohou sloužit také k stíhání trestných činů spojených s islámským státem, ale s jinými teroristickými skupinami nebo mafiemi, překračují hranice a je potřeba, aby Evropa začala jednat. A myslím, že by měl vzniknout nějaký nástroj, který umožní justičním orgánům přístup k těmto datům od těch poskytovatelů těchto internetových služeb, a kteří by měli mít povinnost e, přístup e, k těmto datům umožňovat. a všechny justiční orgány by měly mít přístup k těmto datům bez ohledu na to, kde má sídlo provozovatel těchto eh, platform, protože nám jde o jednotný prostor spravedlnosti a bez takového přístupu k datům je vlastně nemožné efektivně čelit proti těmto jevům. Ale vzhledem k tomu, že to eh, jsou digitální data, tak by k tomu měly přístavy všechny justiční orgány a to přímo nezávisle na tom, ve kterém státě mají sídlo tyto společnosti. Musíme si uvědomit, že tyto služby jsou virtuální a jsou přítomny na eh, všech místech, tak znamená, že eh, spadají do jurisdikce všech justičních orgánů. a musí to odpovídat logice fungování těchto zločineckých organizací. Víme, že ty data se mohou dostat do vlastnictví pachatelů a sloužit k páchání trestné činnosti. A proto je potřeba je ukládat a potom eh, je nebo k ním zjednat přístup justičním orgánům. A potom jde o boj proti korupci, o kterém tady byla řeč. V souvislosti s těmi otázkami, které tady zazněly, bych chtěl také zdůraznit, že jde zejména o tři aspekty, když mluvíme o demokracii. to nezávislost justice, aby mohla eh, svobodně působit, aby mohli eh, svobodně vykonávat své pravomoci. A v Itálii máme eh, justiční policii, která je nadřazena v té hierarchii a která může nezávisle působit. Další velmi důležitý aspekt je existence protikorupčního úřadu a třetí aspekt je svoboda tisku nebo svoboda médií. A já bych chtěl využít této příležitosti proto, abych připomínal eh, Jana Kučaka a Dafne Galicia Garuana, což jsou dva novináři, kteří dělali eh, svou povinnost a snažili se informovat veřejnost. A to, že došlo eh, v těchto dvou zemích tak tragické události, je situace, která se bude vyžadovat asi vytvoření eh, toho eh, zvláštního výboru, pane předsedo. Já jsem byl na Slovensku. To je eh, země, kde skupina těchto lidí v policejních složkách ovlivňovala vyšetřování té dvojnásobné vraždy. A Víme, že teď eh, se eh, odhalují, eh, odhalují se řada věcí u té vraždy Galicie Garuany. Takže já jsem chtěl jenom připomenout ty hlavní principy demokracie. A poslední věc, nebo možná ještě dvě věci. Kolega Roberty, omlouvám se, že vám říkám kolego, ehm, také působil v justici, ale byla tady řeč o dvou věcech. Jednak je to ta pátá směrnice, která zavádí povinnost, aby poskytovatelé eh, služeb eh, nebo těch virtuálních měn eh, podávali informace, ale je potřeba sledovat také finanční toky v tom virtuálním systému. Ty toky, které přicházejí z třetích zemí, neznámých zdrojů, z těch eh, daňových rájů, potom prostřednictvím blockchainu se dostávají na naše území, ale my nevíme, jak se dostali eh, do toho původního zdroje, jakým způsobem eh, vznikly. A tyto věci nejsou monitorovány. O tom jsem hovořil. Mluvil jsem o tom, že je potřeba ověřovat některé transakce víme, že blockchain to eh, ani neumožňuje. A potom ta otázka agentur, nebo té jedné agentury, která by měla eh, lépe sledovat ty finanční toky a ověřovat eh, opatření v jednotlivých zemích a jestli jsou adekvátní, ta je podle mě velmi potřebná. Děkuji vám, pane Karao. Já vám děkuji za vaše eh, informace, ale my musíme eh, dohlednout na časový průběh a teď má slovo paní Paul. Já, werde <laughs> ich also... Prosím stručně, ano, určitě, děkuji. Eh, vy jste vlastně zmínili i otázku ještě jiného výboru. Možná by to dávalo smysl. Potom jste se ptali na eh, informace přes hraniční, eh, na spolupráci se třetí státy a tak dále. Já mm, takhle osobně mohu říci, že pro obhájce je to určitě pěkné a můžeme si eh, samozřejmě vyžádat i právní pomoc od státního zastupitelství a i v Evropě existuje dostatek zemí, které neodpovídají na dotazy z jiných zemí. A pokud tohle to nevyřešíme, tak eh, ta přeshraniční eh, v podstatě zločinnost ehm, má otevřené dveře. Moje krédo je boj proti zločinu může probíhat jenom, když máme silný právní stát. Musíme mít v Evropě nastaveny struktury, které jsou jednotné, které platí pro všechny. A ať už je to jakkoliv těžké a eh, Můžeme si představit, že existují třeba pochybnosti o tomhle, ale v Evropě máme zločinnost a eh, kromě toho máme taky eh, trest, trestné jednání, které dalece přesahuje Evropu takže musíme zajistit, aby přinejmenším náš právní systém byl eh, takový, že Evropa může eh, v, v těchto případech reagovat. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo na závěr pan Čukanu. Eh, pokud máte nějaký komentář, už asi nemám, co bych dodal. Jenom si myslím, že investigativní novinařina je ve veřejném zájmu a Bohužel všichni investigativní novináři jsou trošku pod tlakem v naší době a případy v Itálii, na Slovensku, v Rumunsku, v Moldavsku, v Bulharsku. Pokud máme organizovaný zločin a korupci, eh, tak eh, bude co vyšetřovat a my rádi budeme spolupracovat s eh, žalobci, tak abychom dostali zločince za mříže. Všem vám mnohokrát děkuji a na závěr dám slovo vicepředsedovi panu Radevovi. Eh, tohle slyšení bylo opravdu zajímavé. Já eh, za sebe bych pouze řekl, ano, je to téměř bolestné, že máme před sebou ještě tak dalekou cestu. Ještě je tady tak velký kontrast, jak jste eh, to pojmenovali, že tady vlastně máme eh, takovou propast mezi eh, tím, čeho chceme dosáhnout a toho, co už jsme z toho realizovali. Ale já za posledních deset let opravdu jsem viděl, že se to dalo do pohybu, rozjelo se to a už to i eh, tedy pomáhá v terénu. Nastavili jsme nejrůznější evropské zákony, máme eh, novou eh, roli evropského žalobce a dostáváme se tedy k vzájemné důvěře, vzájemnému uznávání, což je základ justiční spolupráce. Tady opravdu musíme ještě postoupit ku předu, ale výzva je jasná proskoumali jsme všechny prvky eh, toho, co nám chybí za posledních několik let. Máme speciální výbor, který se zabývá nebo zabýval kriminalizovaným zločinem eh, mezi lety 2009-2014. Neměli tedy specializovaný výbor jménem Krim, který mm, se plně věnoval tomuto tématu odvedl opravdu hodně, obrovské množství práce. Taky jsme měli jasné závěry, usnesení, které prohlasoval Evropský parlament, tak abychom rozšířili kapacitu Evropské unie reagovat na tyhle výzvy, ale myslím si, že to, to co jste dnes říkali, je opravdu užitečné. Je to jakési svědectví, kaleidoskop o situaci ve členských zemích. Vyslechli jsme si tedy o situaci v Bulharsku, v Rumunsku, v Německu. Měli jsme instituce Europol, Eurojust, eh, komisi, eh, evropskou žalobkyni. Takhle jsme si mohli tedy lépe udělat představu o tom, jaký další vývoj potřebujeme. EPO v tuto chvíli, řekněme, je embryo, takže doufáme, že to bude relevantní instituce, která bude účinně bojovat proti eh, přeshraniční evropské kriminalitě. Nejenom Eh, co se týče ochraňování finančních zájmů Evropské unie, ale že dokončíme ten program z článku 86 o eh, tedy smlouvy o fungování EU. Všem vám mnohokrát děkuji za vaši trpělivost, pozornost, za, za vaše příspěvky k tomuto kolektivnímu sbírání myšlenek a eh, tedy na závěr ještě dávám slovo Emilovi Radevovi. Děkuji. Pane předsedo, vážení hosté, dámy a pánové, rád bych poděkoval všem účastníkům tohoto zasedání, tohoto slyšení za jejich obrovsky zajímavá, zajímavé příspěvky. Toto téma, boj proti korupci a organizovaný zločin, je široké téma. Můžeme tady diskutovat o řadě dalších věcí, ale bohužel diskuse, dnešní diskuse končí. Hlavním záměrem dnešního slyšení bylo vyslechnout si názory odborníků o problémech, které tedy, eh, se kterými se potýkají organičné v trestním řízení každodenně při svém boji proti organizovaném zločinu. Hledáme taky řešení existujících problémů. Co udělala Evropská unie, co udělala Evropská komise konkrétně proto, aby přispěla k efektivnějšímu boji s korupcí a organizovaným zločinem? Tohle je důležitá otázka, na kterou nyní můžeme odpovědět. Slavíme desáté výročí Lisabonské smlouvy, která poskytla Evropské unii pravomoci v podpoře členských států v boji proti korupci. Předtím státy spolupracovaly pouze v případě, kdy byly mm, ovlivněny finanční zájmy Unie nebo prostřednictvím mezivládních dohod. Bohužel nemáme žádnou komplexní strategii pro boj s korupcí, ať už na úrovni evropské nebo na úrovni vnitrostátní, ale existují jednotlivé iniciativy Evropské komise, jako je například směrnice o ochraně finančních zájmů Unie, balíček o zadávání veřejných eh, zakázek, směrnice o um, ehm, FIU a taká také pátá směrnice o boji proti špinav, praní špinavých peněz, která má být transponována do ledna 2020. Také bych měl poukázat na zprávu Evropské komise z roku 2014 o situaci v oblasti korupce v EU. Tato zpráva eh, vlastně vychází z monitorování členských států a jejich eh, protikorupčních opatření. Eh, identifikovala slabiny, které panují. Eh, byla připravena nezávislými odborníky a nevládními organizacemi. Eh, předpokládalo se, že tedy bude první svého typu. Tenkrát Cecilia Malstrom, příslušná komisařka, řekla, že bude trvat, že to bude potřeba více než pouze jednu zprávu, abychom ehm, vymítili korupci v EU. Tady máme opravdu rozšířené problémy s korupcí v řadě členských zemích. Nicméně některé členské státy prohlásily analýzu vyplývající z této zprávy za nepřijatelnou a komise se tedy rozhodla, že druhou zprávu už nezveřejní. Přesto padlo rozhodnutí přesunout se k formulování doporučení pro jednotlivé členské státy v rámci evropského semestru. A to jsou tedy ta výruční eh, takzvaná country specific recommendations. Pokud ale vztahujeme korupci pouze na ekonomii nebo ekonomiku, neuvědomujeme si, jaký má dopad eh, na celé fungování společnosti, ať už to je právního státu, justice a dalších. Došlo k pozitivním kroku na evropské úrovni, například zelení komise, eh, ustanovující evropský mechanismus pro právní stát a demokracii. To je něco o co Evropský parlament žádal už roku 2016. Tento mechanismus bude také zahrnovat nezávislý, nezávislé vyhodnocení protikorupčních eh, kroků v členských zemích. Také jsme zde založili Úřad evropského žalobce, proto pro mě bylo velmi zajímavé vyslechnout si paní Kovasy. Dalším prvkem je skutečnost, že Evropská unie je nyní pozorovatelem v, ve skupině Greco, eh, na Radě Evropy. Komise podnikla potřebné kroky pro e, vyžádání si tohoto statusu. Tento status jí byl poskytnout v červenci 2019. Rozšířená korupce je výhodná zejména pro organizované zločince a e, podkopává integritu Evropské unie, podkopává kvalitu života evropských občanů a možnosti podnikání, také podkopává efektivitu veřejných financí, přeshraniční eh, trestná činnost se velmi dobře organizuje a proto je potřeba, abychom, aby se dobře organizovaly evropské agentury, Eurojust, Europol, komise a další. E, opravdu bylo dobré si vyslechnout jejich slova v tom, jak členské státy mohou bojovat proti um, pašování drog lidí a tak dále. Vyslechli jsme si e, tedy prezentace v tomto smyslu. Věřím, že je to evropský problém, který žádá, abychom předložili evropské řešení. Proto nejlepší způsob, jak překonat korupci v Evropské unii, je prostřednictvím nastavení a implementování skutečně evropské společné politiky pro boj s korupcí a organizovaným zločinem. Děkuji ještě jednou mnohokrát. Děkuji eh, ještě i já eh, všem panelistům z prvního druhého panelu. Ještě bych dodal, že je to pouze zhoda okolností, že tahle to fascinující výměna názorů k téhle věci, kterou ještě budeme rozpracovávat v tomto mandátu Evropského parlamentu, boj proti organizovanému zločinu a korupci, že to proběhlo ve stejnou dobu jako speciální eh, mise, kterou vyslal výbor Libe na Maltu. Protože eh, tedy na tuto ehm, obrovsky důležitou misi jsme zaslali řadu našich členů a opravdu mě mrzí, že shodou těchto okolností někteří z našich členů se nemohli dostavit na dnešní slyšení. Jsem ale přesvědčen o tom, že se o něm e, budou informovat, že se budou informovat o výsledcích naší výměny názoru a já vám ještě jednou mnohokrát děkuji. No, to je vše pro dnešní odpoledne a e, výbor Libe bude pokračovat zasedáním příští pondělí v 15.00. 9. December, next month. 9. prosince.